Okay, colleagues, good afternoon. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Vítejte na našem odpoledním zasedání. Prvním bodem na programu jednání je výměna názoru s kyperskou ministriní. Vítám tady eh, paní ministrini eh, Kozaku Markulis mezi námi. Rádi bychom popřáli hodně úspěchů kyperskému předsednictví. Očekáváme, že kyperské předsednictví projedná celou řadu důležitých témat, která jsou důležitá pro Evropskou unii do budoucna. Například se jedná o diskuzi o víceletém finančním rámci, ale v, nám, v našem výboru chceme také zdůraznit proces rozšiřování Evropské unie. Přejeme si jeho pokračování a jak všichni dobře víme, je to jedna z priorit kyperského předsednictví. Já bych vám rád nyní dal možnost nás informovat o vašich prioritách a poté proběhne diskuze s poslanci našeho výboru. Takže paní ministrině, máte slovo. Thank you, Mr. Uh, chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych dnes eh, vystoupila ve svém rodném jazyce, ale během následné diskuze s poslanci vašeho výboru budu hovořit eh, už jinými jazyky. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, členové AFETu Evropského parlamentu. Je pro mě velkou ctí, že mohu být mezi vámi. Při příležitosti zahájení kyperského předsednictví Evropské unie. V tomto ohledu bych zde na úrovni Evropského parlamentu a zvláště v tomto výboru bych ráda představila priority pro druhé pololetí 2012. Na začátku bych chtěla zdůraznit, jakou důležitou roli pro předsednictví sehrává Evropský parlament jako rovnocený spoluzákonodárce. Naším cílem je nastolit trvalou spolupráci s Evropským parlamentem s cílem dobře obhajovat zájmy Evropské unie a jejich členů. Hlavním poselstvím kyperského předsednictví je snaha o lepší Evropu. Evropa musí být posílena. Musí vzejít posílena ze současné hospodářské krize a je nutné posílit její mezinárodní postavení. Rozšiřování EU patří k našim prioritám. Toto rozšiřování je důležitým příspěvkem k zlepšení EU. A rozšiřování je také postupem, které může zajišťovat respektování lidských práv, právních států a na druhé straně tento postup ukazuje, že EU je katalyzátorem pro posilování demokracie, stability a prosperity na celém kontinentu. Toto je cíl eh, kyperského předsednictví. Snažíme se dosáhnout hmatatelných výsledků politiky rozšiřování. Naším hlavním směrem budou principy, které budeme uplatňovat z hlediska rozšiřování. Každý kandidát bude posuzován podle toho, čeho dosáhl. Jasnou pozici máme v tom smyslu, že politika rozšiřování EU by v žádném případně neměla skončit vstupem Chorvátska do EU. Dynamika, která vzniká při této příležitosti, je taková, že po šesti letech budeme vítat opět přístup nové země a tato dynamika by měla být udržena. A proto požadujeme, aby evropská perspektiva se rozšířila na další balkánské země, také na Island a Turecko. A toto má pro nás velký význam z hlediska předsednictví. A nyní ke Chorvatsku. My se domníváme, že přípravy pro přístup Chorvatska probíhají dobře a chtěli bychom velmi bedlivě sledovat tuto přípravu a sledovat, zda dochází k naplňování požadavků komise, také z hlediska zpráv komise ohledně monitorování, tak jak jsou předkládány na podzim radě a parlamentu. A Černá hora. Velice vítáme skutečnost, že byla zahájena jednání a chtěli bychom ještě jednou důrazně říci, že jsme odhodláni zajistit výrazný pokrok. Stejně důležité je pro nás také paralelně udělit eh, statut kandidáta Srbsku. 1. března 2012 o tom rozhodla rada. A to je rozhodnutí, které jasně ukazuje, jaký pokrok učinilo Srbsko v otázkách interních reform, ale také z hlediska celkové spolupráce s Mezinárodním trestním eh, tribunálem z hlediska bývalé Jugoslávie. Jsme tedy připraveni a odhodláni velice důkladně doprovázet tuto evropskou perspektivu Srbska a chceme zdůraznit, že toto bude možné, pokud budou naplněny podmínky pro eh, jednání ohledně přístupu. Pokud tedy komise dostane a vydá pozitivní posouzení. Proto, abychom dosáhli těchto cílů, je důležité se zaměřit také na otázku vlády, která bude vytvořena v Srbsku. Je důležité, aby tato vláda sledovala evropské cíle v tomto smyslu. A nyní bývalá Jugoslavská republika Makedonie jako předsednictví. Vycházíme z toho, že dochází k pozitivnímu vývoji ohledně pojmenování, ale zároveň bychom chtěli připomenout, že stanovisko rady je takové, že se upřednostňují dobré sousedské vztahy především. A nyní Albánsko. Domníváme se, že u Albánie nejdůležitější je naplnit 12 hlavních priorit z hlediska evropské perspektivy Albánie, Bosna, Hercegovina. Reformní proces v této zemi musí nadále probíhat a také je důležité, abychom vycházeli z rozhodnutí Mezinárodního tribunálu v případě Finči. V této oblasti skutečně tento postup může být katalyzátorem pro důvěryhodnou žádost o přístup do EU ze strany této země. A nyní Kosovo. Přes jednoznačnou pozici Kyperské republiky ohledně jednostraného uznání je důležité, aby kyperské předsednictví postupovalo objektivně během svého mandátu a také zohlednilo pozici ostatních partnerů. Během našeho předsednictví učiněme vše, co je možné proto, abychom zajistili nezbytnou dynamiku pro vyjednávání o vstupu s Islandem. Island činí jednoznačně výrazný pokrok od počátku vyjednávání Ještě jsou zde některé neotevřené kapitoly z hlediska AKY, tam patří některé citlivé aspekty a zde musíme postupovat velmi opatrně. Chtěli bychom fungovat jako důstojní zprostředkovatel a naším jediným cílem je zajistit oboustranně akceptovatelné řešení v rámci principu eh, rovnocených podmínek. A nyní Turecko. přes provokativní chování z hlediska instituce předsednictví Rady Evropské unie. Přesto všechno je i nadále naším cílem sledovat a pokračovat ve vyjednávání s Tureckem ohledně přístupu. Naším přístupem je pragmatičnost a objektivnost. a budeme vycházet z obvyklých postupů Evropské unie, tak jak platí pro všechny kandidáty. Zároveň budeme úzce spolupracovat s Evropskou komisí z hlediska pozitivního programu, agendy a také se budeme opírat o rozhodnutí Rady z prosince 2011. Budeme tedy dodržovat stanovený postup, v rámci kterého budeme podporovat toto vyjednávání a budeme se opírat o známá rozhodnutí Rady. Kyperské předsednictví mimo to přikládá velký význam dalšímu bodu. Chtěli bychom se zaměřit na nové nařízení ohledně předstupní pomoci IPA. Cílem je dohodnout schodu s parlamentem ještě během tohoto pololetí. Na podzim 2012 kyperské předsednictví bude mimo jiné odpovědné za jednání k balíčku o rozšiřování v rámci roku 2012 a jako každé předsednictví se budeme budeme směřovat eh, k stanovenému cíli a budeme zohledňovat pozici všech členských států. A nyní vnější dimenze Evropské unie, kyperské předsednictví. bude úzce spolupracovat s předsedou Evropské rady a bude podporovat počínání vysoké představitelky Evropské unie, která je zodpovědná za zahraniční politiku a budeme podporovat také ESVČ. Mimo to kyperské předsednictví bude podporovat vysokou představitelku v otázkách evropské politiky sousedství, zvláště z hlediska jižní dimenze této politiky. Evropská unie se v tomto ohledu angažovala ve prospěch demokratizace jižních partnerů. A v tomto rámci budeme mít e, obchodní a ekonomický dialog s těmito partnery a také v jiných oblastech budeme spolupracovat, například migrace, mobilita a bezpečnost. Kyperské předsednictví učiní vše, co bude v jeho silách, aby podpořilo vysokou představitelku, tak, aby se dosáhlo důležitých cílů z hlediska východního sousedství. Během mandátu kyperského předsednictví naším cílem bude dokončit jednání z hlediska finančních prostředků pro mm, eh, zahraniční politiku v rámci víceletého finančního rámce až do roku 2020. To také umožní, aby Evropská unie spolupracovala se sousedy a s dalšími partnery. Budeme také spolupracovat s Evropským parlamentem i v této problematice. Bude se jednat o trvalou spolupráci. Kyperské předsednictví bude podporovat také snahy vysoké představitelky pro upevnění vztahů mezi EU a jejími strategickými partnery. I z hlediska podporování vztahů mezi Evropskou unii a jinými důležitými novými ekonomikami. Nyní bych se zmínila o radikálním eh, vývoji v některých zemích arabského jara. Kypr je vlastně země, která je na cípu jihovýchodní části Evropské unie a má vztahy se všemi zeměmi této oblasti, včetně Izraele. Kypr může také v rámci předsednictví přispět k tomu, aby se podpořila evropská pozice v tomto regionu. Změny, které nastaly v zemích arabského jara, jsou převratné a zde musí EU posílit svoji úlohu z hlediska stability a demokratizace tohoto regionu a také s ohledem na vnitřní postupy v těchto zemích. Vývoj v arabském světě je ovlivněn Evropskou unii z hlediska migrace, bezpečnosti a dalších oblastí. A z tohoto důvodu budeme vždy společně s vysokou představitelkou přispívat k vstřícné úloze EU v tomto regionu. A na závěr bych chtěla ještě jednou zdůraznit, nakolik je pro nás důležitá posílená úloha Evropského parlamentu. My také víme, že úspěšná realizace všech cílů, které jsme vyjádřili, bude záviset na úzké dobré spolupráci s Evropským parlamentem, s příslušnými výbory a útvary a samozřejmě i se samotnými poslanci. Můžete si být jisti, že učiníme vše, co bude v našich silách, abychom postupovali tímto směrem. Děkuji. Thank you very much, Madam Minister. Děkuji vám, paní ministrině, za váš osobní závazek i závazek celého vašeho předsednictví, pokud jde o dosažení cílů v oblasti zahraniční politiky a zejména pak v oblasti rozšiřování a politiky sousedství jak na jihu, tak na východě. A nyní bych eh, dal možnost svým kolegům, poslancům tohoto výboru, aby vám mohli položit své dotazy. První se přihlásil pan Salafranka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, vítejte ve výboru pro zahraniční záležitosti a já bych vás je pozdravit jménem EPP a popřát vám hodně úspěchů ve vašem předsednictví. Rád bych řekl, že mě potěšilo ve vašem vystoupení, že jste uznala roli Evropského parlamentu, který je spoluzákonodárcem v EU. To je dobrý začátek. Pokud jde o naše spolupráci, je to realita a konstatuji to s velikým potěšením. Samozřejmě, že řada problémů v EU jsou dnes problémy velice závažné, které postihují nás všechny a my jsme rádi, že se na to chce kyperské předsednictví soustředit. Pokud jde o vnější dimenzi, tak jsem si poznamenal rozdělení pravomocí mezi nejvyšší představitelkou a vaše předsednictví a zaznamenal jsem tedy, že rozšíření je jednou z vašich priorit. V této souvislosti možná z hlediska pragmatického, jak jste sama zmiňovala, vztahy s Tureckem, zde by se chtěl zeptat, zda máte nějaký návrh dohody s Evropskou komisí, jak otevřít či pokročit ve vyjednávání s tím, že víme, že samozřejmě musí pozitivní signály vysílat druhá strana. Také jsem si poznamenal eh, to, že jste zmínila Černou horu a jsem rád, že jste hovořila také o Makedonii. Makedonie je země, země která nemá diplomatické vztahy s Kyprem, a mě by zajímalo, zda máte nějaký návrh, eh, jak by bylo možné sformalizovat eh, tuto obtížnou situaci bilaterálních eh, vztahů. Zda by bylo možné najít nějaký způsob, možná ve spolupráci s jinými členskými státy, jak pokročit v této oblasti. A na závěr, paní ministrině, jsme velice rádi, že chcete spolupracovat na politice sousedství s nejvyšší představitelkou. Říkala jste, že vás zajímá sousedství jak na jihu, tak na východě a chci se vás zeptat na to, jak vnímáte současnou neklidnou situaci v Egyptě. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Sala Franka. Nyní předávám slovo paní Kopa. Děkuji. Já bych vás chtěla srdečně přivítat na našem výboru, paní ministrně zahraničních věcí, a přeji vám mnoho úspěchů během vašeho předsednictví. Vím, že jste se velice dobře připravila a proto jsem přesvědčena, že jsou zde nejlepší možné podmínky pro úspěch. Paní ministrině, vy jste zde hovořila o hlavních výzvách, kterým budete čelit. Pravdou je, že právě v tento okamžik je zde mnoho témat také v našem regionu a i mezinárodně, která jsou velice důležitá. Vy jste hovořila o rozšiřování, které patří mezi vaše priority. A zde v AFETu jsme s vámi zajedno, je to i pro nás priorita. V této souvislosti bych se zeptala ráda na jednu věc, jak se díváte na krizi na Blízkém východě a pak také v Sýrii. Vy jste hovořila o politice eh, jižního sousedství, o otázkách Palestíny, pak jste hovořila ještě o dalších aspektech tohoto regionu. Ale Evropská unie musí dát jednoznačné odpovědi v souvislosti eh, s touto situací v Sýrii a tou obrovskou krizí, která zde existuje pro obyvatelstvo. Pak tady máme ty případy s tureckým letadlem. To je opravdu výbošné klima, které zde existuje. A my víme, že předsednictví chce mít dobré vztahy v celém regionu, ale má zde zvláštní váhu v tomto regionu. E, jde o to, jakým způsobem se budete snažit být skutečně důstojným partnerem v této oblasti. Now... Děkuji, paní Kopa. A nyní mimo pořadí politických skupin předám slovo panu Majerovi, který bude muset e, ještě předsedat na našem zasedání. Děkuji, pane předsedo. E, vítám tady paní ministrini i já vám přeji hodně úspěchů v předsednictví i vaší vládě. Já si myslím, že e, jsou velice správné vaše postoje k zahraniční politice a já bych e, předně chtěl říci, že s vámi e, souhlasím, stejně jako by souhlasily asi naše vlády, pokud jde o neuznání Kosova, protože se jedná o mm, uznání na základě neuznání mezinárodního eh, práva a eh, my si domníváme, že v tuto chvíli třeba vzít potaz mezinárodní právo a chartu OSN, jimiž se mají řídit mezinárodní vztahy. Oceňuji také pragmatický přístup, pokud jde o provokaci Turecka. Myslím si, že to je objektivní a pragmatický přístup, na který navzdory této uh, provokaci eh, by nemělo skrývat eh, ten základní zásadu, že je třeba naplnit eh, požadavky mm, a legislativu Evropské unii. Turecko okupuje severní část Kyperské republiky a to vojenským způsobem a neustále provádí politiku kolonizace, která je zcela nepřípustná a nepřijatelná z hlediska mezinárodního práva. Postoj mojí politické frakce je zcela jasný Vždy jsme eh, říkali, že Turecko musí tuto vojenskou okupaci ostrova ukončit, ukončit tuto politiku kolonizace a ukončit tento konflikt eh, a umožnit znovu sjednocení Kyperského ostrova. Rád bych se vás zeptal, nejenom já, ale také my další kolegové se vás ptali na Syrii. Já bych ještě doplnil otázku na Palestinu. Zajímalo by mě, jaké máte preference eh, ve vašem eh, předsednictví, pokud jde o Palestinu. A poslední věc, eh, ehm, setkal jsem se nedávno s prezidentem Paraguaje, kde by mě zajímalo, pokud jde o převrat v Hondurasu, a tak podobně, zda i vaše předsednictví eh, má eh, zájem na tom, aby všechny tyto procesy v Latinské Americe probíhaly eh, legitimním způsobem vzhledem ke strategickým vztahům, které mm, panují mezi oběma regiony, mezi EU a Latinskou Amerikou. Děkuji svému kolegovi a místo předsedovi Majerovi, kterého poprosím, aby začal předsedat místo mě a nyní předám slovo panu Voconovi. Děkuji, pane předsedo, já vítám paní ministrině mezi námi. Chtěl bych se vás zeptat na několik záležitostí k tomu, co jste sama zmínila. Za prvé, Chci se zeptat na vztahy s Tureckem. My se domníváme, že Turecko musí respektovat předsednictví, ale říkám si, jestli by bylo možné najít nějakou, nějaké specifické oblasti dobré vůle, kterou by bylo možné projevit Ankaře a tím jak si povzbudit k takovému postoji. A zda si myslíte, že pokračující rozdělení Kypru podkopává nepodkopává evropskou důvěryhodnost, a důvěryhodnost předsednictví, jakým způsobem by bylo možné toto překonat. A druhá otázka, zda se domníváte, že jiné členské státy plně chápají a rozumějí zvláštním vztahům, které má vaše země s Moskvou. Můžete se k tomu vyjádřit? A na závěr se chci zeptat, zda a kdy eh, chcete podepsat partnerství eh, Eh, jehož cílem je mír společně s NATO. Děkuji. Děkuji, pane eh, Watson, a nyní paní eh, Lunáček. Děkuji, pane předsedo. Já tady vítám jménem želez, zelených paní ministrini a vítám především vaši ochotu vést diskuzi s Evropským parlamentem. Doufám, že se nevidíme během vašeho předsednictví naposled. Chci se zmínit o některých věcech, které už tady zazněly. Za prvé, následně na to, co říkal pan Watson o vašich zvláštních vztazích s Ruskem, zejména na to se chci zeptat plus na Syrii. Chci se zeptat, zda se domníváte, že vzhledem těchto zvláštním vztahům, které máte s Ruskem, zda byste nemohli sehrát, řekněme, roli mediátora eh, v případě syrské války, kdy Asad zabíjí vlastní obyvatelstvo. Zda byste nemohli přimět Rusko, aby eh, se připojilo k postoji OSN. A jedna kritická poznámka před několika měsíci ruská ozbrojená loď eh, plula eh, přes Kypr a nebyla zastavena kyperskými kyperskými orgány, ačkoliv existuje evropské embargo pro dovoz zbraní syrskému režimu, tak se ptám, proč jste tuto ruskou loď nezastavili, přestože vezla zbraně diktátoru. A pokud jde o Turecko, tak eh, Souhlasím s tím, co říká pan Watson, že Turecko musí respektovat předsednictví. Přesto si říkám, zda vaše země, vzhledem tomu, že víte, jaký je postoj um, vás k Turecku a tedy to, že část vašeho území je okupováno tureckými jednotkami. Nicméně přesto přeze všechno zvažovali jste to, že byste překvapili Evropské společenství a Turecko například tím, že byste otevřeli kapitoly 23 a 24 ve vyjednávání s Tureckem. Já vím, že by to pro vás bylo velice obtížné, ale možná by to byl krok ku předu a poté by Turecko bylo v situaci, kdy musí udělat následný krok. To je tedy k Turecku a poslední záležitost se týká Kosova. Vy jste řekla, že chcete být konstruktivní a pragmatičtí. Já vím, že Kypr nevetoval v radě už končím, pane předsedo, nevetoval eh, zahájení eh, studie proveditelnosti. Pokud tato studie proběhne v pořádku, tak se chci zeptat, zda kyperské předsednictví umožní eh, jednání o dohodě s Evropskou unii. Děkuji. Děkuji, paní Lunáček. Nyní pan Tanok. Děkuji, pane předsedo. Vítám tady paní ministrini. Já myslím, že my už jsme se eh, několikrát sešli. Já jsem velkým eh, přítelem eh, Kypru a v neděli jsem vystupoval na konferenci s vaším ministrem v Londýně, pokud jde o trvalou okupaci severu. Víme, že pro vás je to velice obtížná doba, kde dochází k bojkotu na radě ministrů nebo bojkotu vašeho předsednictví. My víme, eh, že máte také eh, dlouhodobé vztahy s Ruskem a tak eh, se chci zeptat, během vašeho předsednictví pan prezident minulý týden ve Štrasburku vystoupil na plenárním zasedání eh, s dobrým projevem, kde mluvil o nejrůznějších eh, problémech eh, a prioritách vašeho předsednictví, VFR, klimatické změny a tak dále. Ale mě by například zajímal případ Černé hory a vůbec západního Balkánu. Víme, že Chorvatsko bude asi brzy přistupovat k Evropské unii, ale můžete vzhledem k vašim dlouhodobým vztahům eh, stát se určitým zprostředkovatelem eh, při vyjednávání eh, s firmem? Myslíte, že byste mohli fungovat jako určitý zprostředkovatel při tomto jednání s Makedonií a také mě zajímá jako člověka, a který se zajímá o Kypr, Izrael, eh, zda by mohlo dojít k nějakému zblížení, pokud jde o nedávné objevení zásoby eh, plynu. A myslíte, že byste mohli fungovat jako jakýsi zprostředkovatel také při jednání Izraele a Palestiny? A co se týče Syrie a Egyptu, tak eh, Zřejmě budeme svědky obrovského exodu uprchlíků, především eh, z křesťanské komunity, pokud bude eskalovat občanská válka v Syrii, anebo pokud eh, se šaria bude více prosazovat eh, v Egyptě. A Kypr by měl mít určitý nouzový plán pro takovýto eh, příliv uprchlíků v této eh, oblasti. A já se ptám, jak si myslíte, že byste mohli přispět ke stabilizaci tohoto regionu po eh, arabském jaru. Děkuji. Děkuji, pane Tanoku. Nyní pan Salavrakos. Srdečné díky, paní ministraně. I já bych vás chtěl srdečně přivítat a přeji vám mnoho úspěchů ve vaší práci. Vám osobně bych chtěl popřát vše nejlepší jménem naší frakce EFD. Toto rotující předsednictví na 6 měsíců je velice důležitým postupem a ukazuje, že v Evropské unii jsme rozvinuli smysl pro demokracii. zvláště na základě přátelského přístupu. A proto se domnívám, že toto by se mělo přenášet i dále. Tento pocit přátelskosti eh, by měl být přenášen i do jiných zemí. Měli bychom eh, takto šířit tuto univerzalitu i do jiných zemí. A to je přesně to, co by mohl šířit Kypr. A při této souvislosti bych chtěl hovořit o se eh, Řecko, Kypr, Izrael. A chtěl bych podotknout, že zde eh, by bylo vhodné rozvinout zvláštní energii. Hovořila se o dobrých vztazích k arabskému světu. My se domníváme, že tyto dobré vztahy budou vytvářet podmínky, které budou rozhodující. A mohla byste v této souvislosti postupovat i z hlediska jiných eh, zemí? Zvláště byste mohli fungovat jako zprostředkovatel z hlediska krize na Blízkém východě. A v této souvislosti bych chtěl podotknout následující. Takzvané arabské jaro zatím nevygenerovalo nějaké hmatatelné výsledky. A samozřejmě situace v Syrii nabývá obrovských dimenzí. Já jsem naslouchal vašim prioritám, které jste uvedla a myslím si, že to je velice uspokojivé. Ale nechtěl bych opakovat to, co tady již zaznělo ze strany předřečníků. A chtěl bych se soustředit na zvláštní roli, kterou máte jako předsednictví v dobách široké světové a evropské krize. Tuto dobu se jedná o krizi, která vstupuje do kési svojí konečné fáze. Máme zde bankovní systém, který bude konečně podroben určité kontrole. Rád bych věděl, jaké máte stanovisko ohledně eh, dohledu nad bankami v Evropské unii. Děkuji. Pan Mavro Nikolas nyní. Děkuji, eh, pane předsedo. Vítejte srdečně, paní ministrině zahraničních věcí Kypru. Já se domnívám, že vaše vystoupení a stanoviska, která zde zazněla, jednoznačně ukazují, jaký profil bude mít zahraniční politika ze strany EU, Kypru a také celého světa. V této souvislosti bych chtěl uvést následující. Kyperské předsednictví mm, nás přivádí k mapování velmi výrazných zeměpisných problémů také. Kypr je opravdu na tom jeho východním cípu Evropské unie. A s tím souvisí možná i další problémy, které existují v sousedních zemích a v EU. Vy jste správně hovořila o Palestině, arabském jaru a Sýrii. A tato situace se i nadále vyostřuje. Možná, že Kyperská republika více než jiné země díky svým dobrým vztahům k arabskému světu a k Izraeli může přispět k řešení této situace. Možná bychom měli zrealizovat konkrétní věci během tohoto kyperského předsednictví v tomto ohledu. Jedná se o velmi složité problémy, problémy, které jsou velice důležité také pro EU. Vy jste se zmínila o migračních tocích. To je také obrovský problém pro některé členské státy Evropské unie. Způsob, jakým je možné řešit tyto migrační problémy, eh, to jsou způsoby, které jsou uplatňovány zvláště v těch malých státech, které čelí těmto přílivům, jako je Kypr a další podobné. A poslední téma, Jak se díváte na následující problém? Máme zde vysokou představitelku, máme zde ESVČ a ve vztahu k těmto institucím bych rád věděl, co bude činit kyperské předsednictví během svého mandátu proto, aby zde fungovala společná zahraniční politika prováděná na úrovni členských států. Paní Ešten musí mluvit jménem všech. Děkuji, nyní paní Teokadus. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině. Já doufám, že vše bude fungovat dobře v průběhu kyperského předsednictví. Doufám, že se vše podaří a že vy budete mít vynikající výsledky. Já mám důvěru ve vaše schopnosti a také ve schopnosti Kyperské republiky. Mám je následující otázku. Stanovisko, které zastává Turecko, je to opravdu eh, neuvěřitelná pozice. Paní Luňáček o tom hovořilo, hovořilo se o tom, že by ony dvě kapitoly mohly být otevřeny ale my všichni víme, že Kyperská republika, naše vlast je obsazena. To je neuvěřitelná okupace. Jakým způsobem eh, se k tomu můžete stavit. Objevují se tady neustále malé provokace, které jsou nasměrovány na předsednictví, nejenom na Kypr. Například Parlamentarier, to, je, eh, to jsou noviny, které se objevily a kde eh, se o této problematice hovořilo. Jak budete reagovat eh, na eh, tyto na toto postavení. Bude naše předsednictví uznáno či nikoliv? Musíte nějakým způsobem říci, jak máme postupovat k těmto, vůči těmto činům. Potřebujeme solidaritu EU, Evropského parlamentu. Pokud Turecko nebude postupovat demokraticky, musíme přerušit komunikaci s touto zemí. Pikula. Děkuji, nyní pan Pikula. Děkuji, pane předsedo, vážená paní ministrině. Vítejte zde v Evropském parlamentu. Rád bych podpořil vaše zacílení na další rozšiřování Evropské unie a úzkou spolupráci s vládou Chorvatska, pokud je o, pokud je o zbylé úseky cesty k přistoupení k EU. Rozumím se samo sebou, že dějiny EU jsou dějinami rozšiřování právní stát a demokracie se tedy snáze rozvíjejí v EU a při procesu vyjednávání než mimo EU bez procesu vyjednávání. Řekla jste, že Chorvatsko nebo bude přispívat jistě eh, nebo bude signálem vůči eh, dalším sousedním zemím EU eh, e Eh, pokud je o možnost eh, překonání eh, složité minulosti, diktátorské minulosti. Já vám přeji mnoho štěstí do vašeho náročného úkolu. Předsedající země, děkuji. Děkuji mnohokrát a na závěr ještě pan Chagi Georgiou, prosím. Paní ministrině, vítejte srdečně Evropském parlamentu. Možná byste krátce mohla rozvést to, co zde uvedl pan Jiške. Jedná se o smíšený výbor s Tureckem Evropském parlamentu. Pokud během vašeho mandátu zde bude snaha otevřít některé kapitoly a Turecko s tím nebude souhlasit. Jakým způsobem byste mohla okomentovat opakovaná prohlášení pana Bajše snad to řekl stokrát, že kyperské předsednictví nesmí být, nemůže být uznáno a že by zde neměly být žádné kontakty. Jak se stavíte ke stanovisku Turecka které bude mít během těchto šesti měsíců další kontakty s parlamentem a s komisí. Jak by kyperské předsednictví mělo reagovat na tento postoj Turecka, tak jak se projevoval až do posud? Za třetí, já samozřejmě rozumím tomu, že Kypr je z jedné třetiny obsazen zemí, která chce vstoupit do EU. Kypr je jednou z nejmenších zemí EU, možná e, po Maltě. Obyvatelstvo odpovídá jedné čtvrtině obyvatelstva Berlínu. Chápu, že byste během tohoto pololetí nechtěla do programu dát kyberskou otázku. Ale jakým způsobem budete reagovat na stanoviska ostatních členských států? Já se domnívám, že je velice správné a že je to výraz realistického patriotismu, když jste zde popisovala vaše předsednictví. Ale jakým způsobem budete tento přístup projevovat a jak budete přistupovat k těm, kteří případně by se vyjadřovali k této otázce nebo kteří by chtěli využít tohoto předsednictví z hlediska podpory určitého vývoje. Děkuji, tak jsme ukončili kolo otázek na paní ministrině, takže bych vám, paní ministrině, eh, předal slovo. Čas bohužel nemáme eh, neomezený, takže snad eh, zvládnete odpovědět. Thank you, Mr. Chairman. I'll try to... Děkuji, pane předsedo. Pokusím se, pokusím se co možná největší stručnost. Pokusím se eh, zareagovat na co možná nejvíce eh, názorů a podnět otázek vyjádřených v této diskusi. Zazněla řada dotazů a názorů ohledně arabského jara a také Sýrie a Egypta a celého tohoto dění. Těchto historických změn a vývoje, ke kterému dochází v našem jižním sousedství. Jsou to proměny které nikdo, nikdo neočekával ještě, řekněme, před dvěma lety. Bylo nemyslitelné, že by tyto diktatury, tyto autoritářské režimy, které přetrvávaly celé dekády a utlačovaly obyvatelstvo těchto zemí po desetiletí, budou jednoho dne svrženy neozbrojenými eh, mladými, mladými muži a ženami těchto zemí. Měli bychom vzdát hold těmto národům, ale zároveň se musíme postarat o to, abychom jim stáli po boku v tomto boji za transformaci země či těchto zemí, že jim stojíme po boku v boji za demokratizaci, v boji za lepší budoucnost pro současné i budoucí generace občanů těchto zemí. Proto si stanovilo kyperské předsednictví jako jednu ze svých nejvyšších priorit jižní rozměr evropské politiky sousedství se zvláštním zaměřením na tento vývoj v zemích arabského jara. Z iniciativy eh, Kyperské republiky a ministerstva zahraničí se nám podařilo přesvědčit všechny zainteresované strany aby proběhla teprve druhá ministerská schůzka EU Arabská liga, a to během našeho předsednictví. Domníváme se, že jde o velmi vhodné aktuální načasování této schůzky, na níž projednáme nejenom vývoj v zemích arabského jara, ale rovněž další důležitá témata, týkající se institucionalizace našich vztahů se zeměmi arabského jara. Vedla jsem dlouhá jednání, vedu dlouhá jednání s novým generálním tajemníkem Arabské ligy, panem El Arabim, který nedávno naštívil Kypr. A také vedu jednání s vysokou eh, představitelkou Baronkou Ašnovou. A všichni jsme velmi hrdí na to, že toto ministerské setkání proběhne právě za našeho předsednictví. Nyní pokud jde o Syrii, to, k čemu dochází v naší sousední zemi, a tady bych ráda zmínila, že břehy Sýrie jsou vzdáleny pohých 100 kilometrů od našich, tak blízko máme k této zemi. Jsme tady nesmírně znepokojeni vývojem. Samozřejmě Velmi litujeme masakru a nelidského zacházení s civilisty. Jsme zhrozeni těmito událostmi, ztrátami na životech a hromadným porušováním lidských práv, ke kterému v zemi dochází. Proto od samého počátku podporujeme iniciativy Arabské ligy, OSN ve smyslu včasného odvolání, včasného odchodu, tedy vrcholného představitele země, tak, aby byla umožněna politická proměna, transformace, což by přineslo tolik potřebnou změnu v Sýrii. Plně podporujeme iniciativy Kofiho Anána, iniciativy tedy OSN i Arabské ligy, a cítíme se pozbuzeni nedávným jednáním v Ženevě. Domníváme se, že je důležité, aby Rusko a Čína se připojili a zapojili do těchto, diskuse, do těchto diskusí a také částečně zareagují na dotaz, co může učinit Kypr, eh, pokud je o to získat Rusko vtáhnuty do jednání se Syrií. Samozřejmě my eh, máme také své bilaterální vztahy, vedeme bilaterální jednání s Ruskou federací a s touto zemí nás spojí dlouhodobé přátelství, ale domníváme se, že Evropská unie, vysoká představitelka, ale také OSN, již přesvědčili Ruskou federaci, aby se připojila k nám v této věci. A proto zaznamenáváme tento pozitivní vývoj, pokud je o účast Ruské federace na jednání v Ženevě. To je nesmírně důležité, protože bez Ruska a Číny by pravděpodobně nebyl možný žádoucí vývoj u Sýrie. Takže to je pozitivní posun. Ovšem, co ještě eh, zbývá vykonat, je samozřejmě eh, zrealizovat to, co bylo v Ženevě dohodnuto. A my, jakožto předsednictví, budeme pochopitelně úzce spolupracovat eh, s Katrin Ešnovou, vysokou představitelkou EU pro zahraniční politiku a, a uvidíme, jak by mohl Kypr co možná nejlépe přispět k těmto snahám. Měla jsem eh, příležitost k dlouhému jednání, dlouhé diskusi s českou představitelkou nejenom o Syrii, ale o celém eh, tomto eh, sousedním regionu. A zavázala jsem se jakožto zástupkyně předsednické země být co možná nejvíce nápomocná a nahradit vysokou představitelku, bude-li to potřebné, na cestách do tohoto regionu či jiných iniciativách v, daném, v dané oblasti. Pokud o situaci v Syrii, jsme nesmírně znepokojeni a proto již nyní spolupracujeme s partnery v Evropské unii, ale také s partnery mimo EU na tom, co někteří z vás nazvali nouzovým plánováním. Zejména jde o možnou evakuaci tisícovek občanů EU ale také občanů třetích zemí ze Syrie a zejména ale z Libanonu. Musím eh, Ráda bych měla jistotu, že tady jasně zazní a bude pochopeno, že nikdo v Evropské unii, alespoň Eh, taková, takový je postoj Rady ministrů zahraničí. Nikdo v EU si nepřeje vojenský zásah v Sýrii, ale pracujeme eh, i na této extrémní alternativě, extrémní možnosti, eh, že aby mohlo dojít k nějaké zásadní ozbrojené konfrontaci v naší sousední zemi. Pokud by toto nastalo, pak samozřejmě Eh, musíme si s touto počítat s tím, že se, to, eh, že se ty dopady přelí do celého regionu, který bude jako první zasažen, výrazně zasažen. Touto situací by byl především Libanon. S Libanonem máme pevné přátelské svazky a byl bychom velmi neradi, kdyby tato země, která tolik trpěla v průběhu let, kdyby tedy její eh, vývoje situace byla eh, ohrožena tímto vývojem. Takže proto řešíme také nouzový plán na případnou evakuaci až 200 tisíc občanů EU a občanů třetí zemí, třetích zemí. Eh, také se mnoho jednalo o Turecku, a o nešťastném postoji a přístupu Turecké republiky vůči našemu předsednictví. E, říkám nešťastný e, postoj, to je e, to nejslabší, nejslabší možné označení pro toto chování, zejména od země, která si klade za cíl stát se součástí této rodiny národů. Nikdy bych si nepředstavovala, že nějaká země, která se chce stát členskou zemí EU, se vůči členské zemi bude chovat takovýmto nepřijatelným způsobem a bude otevřeně uvádět, že neuznává danou členskou zemi, nebude žádným způsobem spolupracovat s předsednictvím a, a že jí to projde. To je pro nás naprosto nemyslitelné, že by toto mohlo nastat v jakémkoliv jiném případě. Ale jak jsem uvedla již ve svém úvodním vystoupení, budeme sledovat přístupová jednání Turecka, respektive budeme k něm přistupovat eh, pragmaticky. Jsme připraveni spolupracovat s komisí, s Tureckem, pokud eh, se Turecko rozhodne spolupracovat s předsednictvím. Ale, jak již zaznělo, a ráda bych to zopakovala, pan Bagiš, minister pro evropské záležitosti Turecka, již eh, jednoznačně uvedl a prohlásil, že Turecko nebude spolupracovat dokonce ani kdyby vznikla možnost otevření některé z dalších kapitol vyjednávání o přistoupení. Ani v takovém případě země nebude spolupracovat v průběhu těchto šesti měsíců. Takže bylo to vyřčeno zcela jasně a myslím, že není možné si to vykládat jinak, uvažovat jinak, postupovat jiným směrem. Samozřejmě budu upřímná a řeknu, že budeme rádi, pokud Turecko změní svůj postoj a bude spolupracovat s kyperským předsednictvím. No, uvidíme, jaké možnosti eh, případně vzniknou. Jak víte, eh, zbývá ještě zahájit eh, tři přístupové kapitoly. Turecko ehm, nepokročilo směrem k otevření těchto kapitol, my bychom byli připraveni pracovat s komisí a s Tureckem na jejich otevření. Pokud jde o bývalou Jugoslavskou republiku Makedonie, je nešťastné, že nemáme žádné diplomatické vztahy s firom. Já jsem v nedávné době vyvinula iniciativu, protože se nedomnívám, že tento stav je přijatelný, abychom neměli diplomatické vztahy s kandidátskou zemí. Takže jsem ehm, vyvinula určitou iniciativu. Sešla jsem se s ministrem zahraničí firm a navrhla jsem určitý formát nastavení diplomatických vztahů mezi našimi dvěma zeměmi. Do této chvíle jsem neobdržela pozitivní reakci očekávanou, ale dovolte, abych řekla, že jsem že jsem neunavná v této věci a brzy se sejdu opět s ministrem zahraničí firm a jsem se jistá, že pokud bude vůle, pokusíme se nalézt cestu, jak vyplnit toto vakuum které zde jednoznačně existuje, protože naše dvě země nemají navázány diplomatické vztahy. Na adresu pana eh, Vocna. Já jsem dost dobře nepochopila eh, vaše slova týkající se rozdělení eh, ostrova, toho, že tento stav eh, oslabuje důvěryhodnost předsednictví. Eh, pane Vocne, jsem si jista, že víte, Já jsem si jenom přesedl. Ano, já jsem vás hledala v sále. Vy jste se vrátil, když jste slyšel své jméno. Víte, jsem si jistá, že jste si vědom snah eh, kyperské eh, vlády eh, řeck, kyperských řeků, tedy po dobu těch více jak 30 let, znovu sjednotit ostrov. Dovolte, abych vám řekla, že toto zůstává naší prvořadou prioritou, naším primárním cílem dosáhnout znovu sjednocení země. Domníváme se, že rozdělení ostrova je nepřijatelné. Jde o trauma Jde o jezvu na duši i těle ostrova Kypru. Potřebujeme zemi znovu sjednotit, ale právě o to nám jde. Jde nám o federální uspořádání, nikoli konfederaci, a proto se zatím nepodařilo dosáhnout dohody. A v tomto ohledu samozřejmě tedy my jsme vstoupili do Evropské unie v roce 2004. Celé území Republiky Kypru, jak víte, vstoupilo eh, s výjimkou těch dvou svrchovaných eh, území, těch základen, které stojí mimo Aky. Takže celý ostrov eh, tak to vyjednala britská vláda, že ta, ta, ta dvě svrchovaná území základen stojí mimo Aky ale naším cílem tedy je znovu sjednotit zemi a bude to naším primárním cílem i nadále. Pokud je o partnerství pro mír, pane Vocné, eh, znáte naše stanovisko, ale eh, zajímalo by mne, zda máte nějaké dobré zprávy z Turecka, pokud eh, my toto splníme, podpoří, podpoří tuto věc Turecko. Pokud byste měl takové zprávy, to by pro nás bylo štečné. Eh, jak víte, Turecko blokuje účast Kyperské republiky ve více jak 20 organizacích. Turecko vetovalo eh, účast eh, Kypru a předpokládám, že bude uplatňovat stejný přístup i zde. Další věc, myslím, že v těch uplynulých týdnech a měsících eh, jsme jednoznačně uvedli své stanovisko, pokud je incident v Chariotu. Eh, já jsem to sledovala eh, od samého začátku, takže přesně vím, k čemu došlo. Jsem si plně vědoma to, k čemu došlo. Ráda bych využila tato přednosti tak, abych vám vysvětlila, ale také členům tedy zdejšího výboru Eh, okolnosti, za nichž k incidentu došlo. Toto plavidlo, eh, vlastněné Ruskem, eh, s plovoucí podvajkou Grenadin, opustilo Sankt Petersburg směrem do Iškandarie. Ehm, Plavidlo od samého počátku plavby tedy mělo za cíl Iskandarun. Vplulo do kyperských eh, vod, ale nevplulo do přístavu Limassol. Eh, bylo tam špatné počasí, nepříznivé počasí. Loď požádala o doplnění paliva a my jsme neměli na vybranou, než palivo poskytnout. Když jsme si prověřovali dokumentaci plavidla, tak eh, tam byla uvedena destinace Iskenderun. A obdrželi jsme uštění jak od kapitána lodi, tak od majitelů, tak od eh, podniku, který spravuje loď v Lemasolu, že skutečně eh, tím cílem plavby je Iskenderun. Proto Takže místo toho všem loď plula do Tartusu. Musím vám říci, že kyperská vláda zahájila trestní stíhání proti kapitánovi plavidla, eh, proti podniku Eh, ruskému podniku, který je vlastníkem plavidla, a také proti řídícímu podniku na Kypru. A tento eh, případ eh, je nyní před kyperskými soudy. Takže toto chci říci jasně. Kyperská republika že plně řídí pravidly OSN a sankcemi OSN. Víte, že jsme v loňském roce zaplatili velmi vysokou cenu Šlo o smrt 13 mladých eh, vojáků, příslušníků zbrojních složek, složek a došlo ke zničení naší eh, infrastruktury pro elektřinu, protože právě jsme dodrželi sankce a konfiskovali jsme v roce 2009 plavidlo, které převáželo nezákonně zbraně do Sýrie. Takže jenom jsem chtěla, aby toto zde jasně zaznělo. A doufám, že se to tak i pochopili. Pokud o pana Bagiše, tam to už jsem tím zareagovala. Pokud je o tureckou okupaci, no tak tady samozřejmě myslím, není nutné opakovat, co řekl již pan Teocharus. Jde o situaci, které si EU e výrazně vědoma. V mnoha usneseních, která byla přijata Evropským parlamentem, zaznívá jednoznačná pozice, také v usneseních či rezolucích OSN. A pokud je o naše vztahy s Izraelem a také spolupráci mezi Izraelem, eh, Kyprem a Řeckem, ráda bych jasně řekla, že vizí Kypru je spolupráce se všemi sousedy. Zejména v rámci této nové oblasti eh, spolupráce, což jsou což je geologický výzkum a využívání ložisek eh, ropy a jiných, eh, jiných polných mod. Podle americké geologické společnosti je v tomto regionu eh, zásoba nějakých 450 trilionů kubických metrů zemního plynu a asi 10 miliard těžitelné ropy. Takže celá tato oblast potřebuje spolupráci mezi zeměmi regionu. A proto také Kyperská republika e, začala spolupracovat se všemi sousedními zeměmi na dokončení potřebného právního rámce pro tuto spolupráci. Spolupracujeme tedy takto s Izraelem, s Egyptem, s Libanonem a existuje obrovský prostor pro spolupráci s Tureckem do budoucna, pokud Turecko umožní znovu sjednocení Kypru a řešení kyperského problému a pokud bude skutečně hledat opravdové přínosy pro Turecko, turecké obyvatelstvo a celý region pro regionální spolupráci a mír pro prosperitu všech zemí a všech národů v daném regionu. Taková je naše vize pro region, v němž leží naše země, taková je naše vize do budoucna. Také je zde celá řada dalších oblastí spolupráce. Jednou z nich je propojení Izraele, Kypru a Řecka a přes Řecko je propojení do Evropy. Šlo by o elektrickou rozvodnou síť, přenosovou soustavu. Je to projekt, který už je ve fázi studie proveditelnosti a doufáme, že půjde o novou oblast spolupráce. Zároveň samozřejmě eh, se posouváme směrem ke spolupráci s dalšími sousedy eh, z, z řad zemí arabského světa. A tím jsem, myslím, víceméně vyčerpala dotazy. Omlouvám se, pokud jsem na nějaký pozapomněla. A děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní ministrině. Já chci zdůraznit, co už řekli kolegové poslanci, že vám i já přeji hodně úspěchů do vašeho předsednictví a děkujeme za vaše dnešní vystoupení. A myslím, že už předám předsednictví zase zpět panu Brokovi.

Ladies and gentlemen, let's start. Dámy a pánové, takže začneme bodem 21, což je doporučení radě a komisi ohledně nové dohody mezi Evropskou unii a Ruskem. Slovo předávám Hanesu Svobodovi, pokud vás tedy neruším s dámou. Uh, chairman of the committee goes before any beautiful přítomnost samozřejmě pan předseda má vždy přednost před kýmkoliv, takže v žádném případě mě nerušíte, vážení kolegové. Velice eh, rychle bych vám představil svou zprávu, nebudu zabíhat do podrobností, protože zprávu máte k dispozici, takže bych začal takovou obecnou linií, tedy, že s Ruskem eh, máme partnerství, ale v rámci partnerství eh, se nemůžeme vzdát kritického přístupu k celé řadě věcí v Rusku. Já doufám, že se řada záležitostí postupně s lety mm, zlepší, ale prozatím ten pokrok eh, není dostatečný. A proto si myslím, že bychom měli být kritičtější, než bychom se možná s partnerem přáli být. Teď eh, ještě k samotnému partnerství. V minulosti se hovořilo o tom, zda se jedná o partnerství strategické či nikoliv a já si myslím, že by to mělo být strategické partnerství, takové je naše přání a záměr, ale podmínky pro strategické partnerství ze strany Ruska zatím nejsou naplněny. V případě strategického partnera očekáváme větší počet schodných eh, bodů kterých se nám zatím nepodařilo dosáhnout, takže si myslím, eh, hledám teď správnou formulaci, že si přejeme, aby Rusko pro nás bylo strategickým partnerem, ale zatím proto podmínky splněny nebyly. A to je ovšem eh, záměr eh, smlouvy o partnerství a spolupráci. Pokud jde o stav vyjednávání, tak ti, kteří se na něm podílejí, mě informovali o tom, že došlo k určitému pokroku, ale ten pokrok je zatím spíše nepatrný. Celá řada věcí zůstává otevřená. Pokud jde o demokratické principy, tak ty je potřeba do této smlouvy zapracovat. Není možné, abychom s Ruskem uzavřeli smlouvu o partnerství a spolupráci, která se bude týkat pouze ekonomických záležitostí, kde ta spolupráce je snadná, to je, myslím, zřejmé. A už nyní bych chtěl jasně říci, že to, mm, k čemu nyní dochází, pokud jde o zákon o neziskových organizacích, tak mm, to je eh, znepokojující, negativní a ten vývoj je teprve čerstvý, nedávný, takže do té zprávy bychom měli toto kriticky eh, zhodnotit a zapracovat. Novou podmínkou je eh, to, že Rusko má členství ve VTO a od toho se odvozuje několik velice důležitých odstavců této smlouvy, kde odkazujeme na členství ve VTO, čímž pádem eh, vzniká pro Rusko nová situace a s tím i nové povinnosti. Rusko neustále tvrdí, že má svou celní unii a že tedy vztahy musí být mezi Evropskou unii a celní unii. Nicméně domnívám se, že touto cestou nemůžeme jít. My vyjednáváme s Ruskou federací a Ruská federace se od tohoto nemůže odklonit. Možná v pozdější fázi můžeme rozšířit jednání také na celní unii. To nevylučujeme, ale v tuto chvíli jednáme s, s Ruskem o vztazích mezi EU a Ruskem a ne eh, s celní unii, kde je členy také Bělorusko a Kazachstán. Protože to myslím, že eh, by znamenalo, eh, že určité negativní gesto vůči Ukrajině. Pokud jde o dialog a spolupráci, tak tady chceme zmínit opět občanskou společnost nedostatečné reformy v této oblasti. Eh, zmíníme zákon o neziskových organizacích, což je zákon omezující občanskou společnost. Byli jsme toho svědky před měsícem nebo v prvním pololetí letošního roku, eh, kdy to vypadalo, že občanská společnost eh, posiluje. Bohužel nepožívá dostatečné podpory mm, ze strany ehm, ruských občanů na druhé straně, když vidíme reakci Ruska, včetně paní Sovčak a to, jak eh, například eh, ruská policie zasahuje v domovech lidí, zasahuje proti občanské společnosti a aktivistům, to samozřejmě není standardní postup. Musíme posílit také dialog o lidských právech což je důležitá součást jakékoliv dohody s Ruskem. Často se používá uh, omluva, že porušování lidských práv, uh, že k tomu dochází v některých evropských zemích, což je pravda, ale to nám nebrání v tom eh, si velice jasně stát za agendou lidských práv. Oni mohou samozřejmě předkládat také svou kritiku, ale my musíme mít možnost zastávat nadále naše myšlenky a rovněž se vyjadřovat kriticky. Pokud jde o korupci, tak to je oblast, eh, kde musí Rusko ve vlastním zájmu opatření zintenzivnit. Eh, existuje kvůli korupci mm, eh, řada omezení investic a investičních projektů. Víme o společnostech, které se zdráhají investovat kvůli organizované korupci, kdy do hry vstupují často i regionální a místní úřady. Myslím si tedy, že boj s korupcí musí být jednoznačně posílen. Pak jsou tady nejrůznější globální výzvy, to je, myslím, zcela jasné, jaký je k tomu náš postoj, co je potřeba udělat. Co se týče korupce a s tím souvisejících jevů, například programy modernizace, tak eh, tady se shodneme na tom, že modernizace není věc eh, technická, ekonomická, ale že pod modernizaci spadá také eh, otázka právního státu, otevřenost společnosti, spadá sem otázka občanských práv. Myslím si, že je potřeba vše toto komplexně zahrnout do modernizace společnosti. Energetika je pro nás samozřejmě důležitá záležitost, to je zcela jasné. Pokud jde o energetickou spolupráci, tak ta důležitá je. Na druhou stranu musíme říci jasně, že mm, záleží na nás, odkud budeme čerpat energetické zdroje a že Rusko bylo eh, důležitým dodavatelem pro Evropskou unii. Nicméně, že nám zároveň jde o diverzifikaci energetických zdrojů a tak doufám, eh, že produktovody, které eh, jsou plánovány a pak různě spochybňovány, zůstanou v plánu, protože náš dialog s Ruskem je pro nás volnější a otevřenější, pokud eh, máme diverzifikovanější energetické eh, zdroje, než kdybychom se museli spolehat pouze na zdroje ruské. Na závěr bych chtěl říct, že jsem také spokojen s kompromisem. Pokud jde o zprávu o SZBP, ubírá se to dobrým směrem a myslím si, že eh, musíme dále trvat na tom, že chceme partnerství, chceme, aby Rusko bylo naším strategickým partnerem, ale že je třeba splnit určité podmínky a v samotném Rusku je celá řada věcí, kde bohužel nejsme svědky dostatečného pokroku a jakákoliv dohoda mezi námi a Ruskem musí obsahovat otázky lidských práv, občanské společnosti a že není možné dosáhnout partnerství mezi EU a Ruskem, když zároveň existují takové zákony, jako je zákon o neziskových společnostech, které brání seriózní práci. A já myslím, že všichni, kteří jsme v kontaktu s neziskovými organizacemi, z Ruska, které mají evropské vazby. Víme, jak důležitou práci odvádějí, že to je práce nesmírně seriózní a že by jim neměla bránit ruská legislativa. A my jsme v loňském roce byli neustále svědky takového postupu proti těmto organizacím. Je to postup, který odmítáme a musíme jasně říci, že partnerství musí re- respektovat ruskou občanskou společnost i jejich neziskové organizace, které usilují o pozitivní změny v Rusku. Celkově tedy ta zpráva nevyznívá úplně nejpozitivněji, ale jak eh, víme od vyjednavačů, tak eh, jsme teprve na počátku jednání. Proto eh, vidím pozitivně například otázku liberalizace vízového styku a tak podobně, ale pokud jde o reakci Ruska na celou řadu našich nabídek, tak eh, bohužel jejich reakce zatím nebyla příliš přesvědčivá, takže je potřeba nastavit správnou rovnováhu. Děkuji vám, pane předsedo za čas pro toto vystoupení, představení své zprávy a jsem samozřejmě připraven odpovědět kolegům na dotazy. Děkuji. Svoboda. díky, pane Svobodo. A nyní bude hovořit paní Omen Reiten, ta je stínovou zpravodajkou. Děkuji, pane eh, předsedo. Pane předsedo, já bych chtěla začít poděkováním a panu Svobodovi za návrh tohoto usnesení, které je úplné a také souhlasím i se strukturou tohoto usnesení. A doufám, a to je doporučení, které bych chtěla učinit, doufám, že nebude toto usnesení příliš dlouhé, bylo by dobré, aby toto usnesení bylo kratší. To samozřejmě záleží na spolupráci se stínovými zpravodaji. Je naprosto nezbytné, abychom zde měli globální rámec vztahu mezi EU a Ruskem. V posledních letech došlo k mnoha událostem naší spolupráci Byly to dobré i méně dobré aspekty. Konstatuji, že toto strategické partnerství, o kterém se hovoří ve zprávě, tak toto partnerství je vyjednáváno prakticky již pět let. Naší snahou je dosáhnout nové dohody, ale ne, nedaří se nám pokročit v tomto vyjednávání. A to také znamená, že abyste ostatně učinil na toto téma různé připomínky. To znamená, že musíme urychlit toto vyjednávání a pokud to nebude fungovat, tak si prostě musíme říci, že tuto novou dohodu neuzavřeme. Tato nová dohoda by měla být eh, smlouvou, která by zohlednila budoucnost. Rusko je naším největším partnerem Měla by tedy být eh, ambiciozní, ale já znám naše ruské kolegy. Ty chtějí vše a velice podrobně. Já myslím, že bychom měli mít přesné, jednoznačné, koncizní dohody, které je možné dodržovat. A je tady jedna koncepce, která je vždy velmi důležitá v souvislosti s Ruskem. A sice je to princip reciprocity. Pokud uplatníme tento zásadní princip, tak ty věci se dají do pohybu. Pochopila jsem, že Duma eh, přijala před hodinou dohodu s VTO, to znamená, že i Evropané musí zohlednit tuto skutečnost v rámci fungování VTO. Potřebujeme tedy dohody v obchodě také. Pane Landsbergis, pane Landsbergisi, má zřejmě jiný program. Takže dohody, které potřebujeme, tak ty by se neměly týkat pouze obchodu a ekonomiky. Za minutu mi pan Landsberg řekne, že se mnou nesouhlasí a nyní mě neposlouchá, takže Eh, tato dohoda by se měla týkat nejenom obchodu, ekonomiky, ale také energetiky a ve vašem návrhu o tom hovoříte. Musíme zde uvádět také lidská práva, demokratická principy a právní stát. To jsou důležité aspekty, pokud chceme mít dobrou hospodářskou spolupráci. Pan Svoboda to právě uvedl, energetika je čím dál stěžejnějším tématem. Já jsem konstatovala, že byl dohodnut manifest ohledně energetiky a zjistila jsem, že toto slovo již v, ten, v tomto návrhu není, tak možná by bylo dobré se nad tím zamyslet. A nyní konkrétně, vy jste hovořil o benchmarkingu z hlediska dohody přidružení. Budeme již nyní říkat, že by měla být asociační dohoda, anebo se zatím spokojíme s partnerstvím. V každém případě to bude dvoustraná dohoda, ale možná bychom měli najít jinou formulaci na toto téma. Pane předsedo, celní unie. Tady mám mnoho pochybností má mnoho pochybností, pokud to, co říkáte v tomto ohledu, eh, je skutečností a pokud například Rusko má celní unii s Kazachstánem, tak by se to dalo aplikovat i na nás. Museli bychom se na ten text podívat. Pan Svoboda hovoří několikrát v textu o mezinárodních povinnostech ale možná by eh, Rusko mělo brát vážněji svoje mezinárodní povinnosti jako člen Rady bezpečnosti. Možná bychom měli poukázat na tento bod. To je tedy několik stručných bodů. Budu s vámi spolupracovat a pokusíme se upřesnit, přizpůsobit tento text a Společně, opakuji, se musíme pokusit zajistit, aby tento text byl koncizní a za EPP mohu prohlásit, že budeme rádi spolupracovat na jasném, přesném textu, který by byl podpořen celým Evropským parlamentem a kde by se zdůraznilo, že je nutné jednat rychle Jinak bychom museli mít separátní smlouvy s Ruskem. Dank. Díky. Paní Omen eh, Reuten, chtěl bych tady říci, že musím obhájit individuální právo na spánek poslanců. A nyní další řečník. Thank you, Chairman. Well, let me also say a couple of words about... Děkuji. Já bych se se chtěla zmínit k této zprávě, která je velice dobrým východiskem. Myslím si, že to je komplexní návrh, který obsahuje ty nejdůležitější záležitosti. V bilaterální spolupráci s Ruskem jsou to záležitosti důležité, všechny tam jsou zmíněny. Tady bychom měli zmínit také to, že Rusko není partnerem nejenom pro nás, ale že je členským státem Rady Evropy, OECD a že tedy z toho vyplývají určité povinnosti eh, zejména povinnosti členství v Radě Evropě. Několik poznámek bych se dovolila, nechci zacházet do podrobností, ale pokud jde například o občanskou společnost, vy jste eh, zde zmiňovali omezení vyplývající z ruské legislativy, omezení pro občanskou společnost. Ano, je to pravda, vznikají tady stále nové překážky pro volné združování, vznik nových organizací. Jakožto stínová zpravodajka, zpravodajka eh, jsem se často setkávala se zástupci ruské opozice, občanské společnosti, kteří mají spoustu příkladů problémů, na něž narážejí a eh, to, co je omezuje, není pouze legislativa, ale také velice silná propaganda proti organizacím občanské společnosti. Jsou často nazýváni um, západními špiony, což je samozřejmě situace velice znepokojivá a pro mě těžko pochopitelná jak takováto propaganda vzniká, na základě čeho je praktikována Kremlem. Také naprosto souhlasím s tím, co jste říkal o liberalizaci vízového režimu. Zejména u krátkodobých cest, myslím si, že to by bylo velice důležité nejenom pro zástupce občanské společnosti, ale také pro studenty a velký význam by to mělo i pro podnikatele. Rusko vstupuje do VTO a měli bychom tudíž eh, zapracovat i na této oblasti. Samozřejmě společně s Ruskem a co možná nejdříve bychom měli zrealizovat dohodnutou cestovní mapu. A zmiňuji to proto, že sama vidím, že stále více ruských podnikatelů hledí směrem k Evropské unii, chtějí expandovat eh, mimo Rusko a musí pokud chtějí eh, cestovat neustále, eh, překonávat administrativní překážky a tak si myslím, že vízová omezení, tato, tyto překážky v bilaterálních vztazích tady jsou. A teď myslím bilaterální překážky především mezi um, námi, ruskou společností, podnikateli a občanskou společností. Moje třetí poznámka se týká korupce. Vy se o tom krátce zmiňujete, ale já bych byla ráda, abychom toto vnímali také v souvislosti s přistoupením Ruska do VTO, protože víme, alespoň od našich partnerů v občanské společnosti, víme od opozice i od podnikatelů, že korupce souvisí eh, s kremelským režimem a předtím nelze zakrývat oči. A tedy přistoupení Ruska do VTO by eh, mělo jak se usnadnit, eh, mohlo, mohlo usnadnit situaci s korumpovaným společnostem v jejich podnikání s Evropskou unii a Západem obecně. Takže si myslím, že bychom tady měli být jednoznačnější a vidět korupci provázaně s přistoupením Ruska do VTO. Vidíme z tisku, že je skupina Kluev, která nadále funguje, pere špinavé peníze, nakupuje majetky, nemovitosti Myslíme tedy, že tento problém bychom měli řešit. Není totiž v našem zájmu, aby se tyto věci děly. Není to ani v zájmu běžných ruských občanů. Takže to jenom moje stručné poznámky, jinak se těším na další spolupráci s panem zpravodajem i dalšími stínovými zpravodaji a já věřím, že ta zpráva nakonec bude velice kvalitní. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Šulc má slovo. Je dobře, že zde máme předlohu této zprávy a já bych chtěl poděkovat zpravodaji. A já doufám, že v průběhu jednání dospějeme ke společnému jmenovateli, protože já nezdílím vaše posouzení. Tady se jedná o malé pokroky, z hlediska této spolupráce. A dokonce si myslím, že tady se postupuje svým způsobem o pár kroků zpět. A to má určitý důvod. My tady nemáme eh, strategické partnerství, jsme tomu velmi vzdáleni, nemáme ani bezpečnostní partnerství. Heslo Sýrie, tady se ukazuje, že máme diametrální rozdíl, rozdíly. Eh, Rusko vlastně je spoluviníkem na tomto konfliktu, poskytuje pomoc v tomto teroru dodává zbraně. Je to destruktivní přístup eh, v tomto konfliktu. A to tež platí u atomového konfliktu z hlediska Iránu. Tady také není strategické partnerství. To tež platí z hlediska mm, obraného eh, štítu, také zařízení v Kaliningradu ani zde se nejedná o bezpečnostní partnerství, právě naopak. My musíme vyjádřit obavy v tomto ohledu, že tady nesmíme připustit cestu směrem ke studené válce. A další bod. Tady <clears throat> není žádná perspektiva celní unie. Ten pojem je naprosto eh, nesprávný. Eh, hovoří se spíše o unii, celní uriny v rámci Eurazie. A toto by se nemělo začlenovat do tohoto východního partnerství. A v tomto smyslu myslím, že zde se jedná určitý trik z hlediska Putinu. To znamená, v budoucnosti on by chtěl hovořit o celní unii na úrovni Eurazie. To znamená, my nebudeme hovořit s Lukašenkem v budoucnosti, protože vlastně tady by měla běžet jednání mezi EU a e, unii v oblasti Eurazie. Takže e, v takovém případě vlastně Rusko potom bude separátně jednat s jednotlivými členskými státy Unie. To bychom měli tedy prohlédnout. A dále ty obavy vyjadřované protesty v prosinci a v těch následujících měsících ohledně omezování občanských svobod, i ty protesty musíme brát vážně. Víte, že Duma v urychleném řízení teď přijímá restriktivní zákony, například omezování práva na demonstrace, teď přijal přijala zákon ohledně nevládních organizací. Běží to velice rychle, to si musíme představit v situaci, kdy lidé jsou pranířováni jako agenti pro zahraniční služby. A jeden poslanec to jednoznačně řekl, v Dumě se vlastně šíří takové výsledky, které škodí pověsti Dumy. Faktem je, že jsou tady organizace, eh, které se snažily protestovat a tyto nevladní organizace nejsou tedy podporovány vlastní zemi a proto jsou označovány jako agenti zahraničních služeb. To též platí také pro zákon v oblasti internetu. Opět je tady postup proti této veřejnosti, která se začala vytvářet a i zde dochází k oklešťování těchto svobod pod záminkou boje proti pornografii, ale zjevně to jde mnohem dále. Například musíme také mm, vyvodit důsledky z případu Magnického. Jsou to metody zastrašování, eh, které se tady eh, používají. Eh, zástupce šéfredaktora nové gazety. Pan Sokolov byl unesen a dokonce zde byly hrozby, eh, popravy. To jsou eh, neuvěřitelné případy. A to vše je součástí tohoto systému. Víme, jakým způsobem přišel o život pan Magnický, proto nemohu sdílet toto optimistické posouzení. A myslím si, že je zde nutný kritický dialog, který by byl poznamenán upřímností a pravdivostí. Není možné, abychom se tvářili, jako kdyby v Rusku probíhal pozitivní vývoj. Bohužel tak tomu není. Mikrofon, pan Scholz. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl srdečně poděkovat zpravodaji panu Svobodovi za tuto předlohu která je základem pro diskusy a která nás také podnítila k různým úvahám. Paní Ojland řekla, že hm, nebude možné rychle dosáhnout strategického partnerství a že se nám nedaří eh, dosahovat velkého pokroku. Tady je vhodné si položit otázku, proč tomu tak je na základě této zprávy. Když se podívám do tohoto textu, nacházím tam některé odpovědi na tuto otázku. V bodě E zpravodaj hovoří o tom, Evropská unie se nadále zavazuje o další prohloubení a rozvíjení vztahu s Ruskem na základě společných zájmů a závazku podporovat univerzální hodnoty a principy. Myslím, že s tím všichni souhlasíme, ale další návaznosti není postačující eh, postupovat tímto způsobem z hlediska našich zájmů. Partnerství, ať je strategické, ať je důležité z hlediska budoucnosti, trvalé a tak dále, eh, toto partnerství musí být zatím určováno na bilaterální úrovni. A myslím, že to je velice důležité. Jsou tady body N a bod A, kde se přesně stanovuje, kde jsou tyto možnosti společných zájmů. Globální výzvy, nešíření zbraní, boj proti terorismu, bezpečnost eh, dodávek eh, paliv, eh, klimatické změny, snižování chudoby a dále stabilita, eh, politická spolupráce, hospodářský rozvoj. To byl tedy bod O a myslím si, že je jasné, že tak by měla znít doporučení na komisi, na ESVČ, na radu. Co to všechno znamená? Eh, jak by se to mělo probítnout do bilaterálních poměrů? Já bych si přál, abychom tady prohloubili práci na tomto textu z hlediska těchto požadavků, které jsou e, správné, musíme je zacílet, musíme přesně vyprofilovat mandát vyjednávání. Souhlasím se spravodajem, ano, Ruská federace je partnerem při jednání, ale ne jako celní unie. A zároveň si myslím, že musíme jednoznačně dát najevo, co očekáváme od Ruské federace. Očekáváme, že se vyjádří e, Ruská federace právě k této celní unii nebo k celné unii na úrovni Eurazie. Protože to je důležité pro správné pochopení budoucích poměrů mezi těmito partnery, abychom věděli, jaké společné zájmy můžeme v budoucnosti mít. Schází mi tam ještě plně jedna oblast, to znamená kultura, věda, výzkum. I tady si musíme klást otázku, zda je to oblast, kde chceme pokročit z hlediska strategického partnerství. Souhlasím s tím, co řekl pan Schulz z hlediska jaksi kritiky, která by zde měla být e, rozšířena z hlediska zákonu o nevládních organizacích, svoboda schromažďování, to musí být velice jasné, protože na tom závisí také naše kritika z hlediska právního uplatňování lidských práv v Ruské federaci. My chceme jednoznačnost, transparentnost, prosazování zákonů a také chceme podpary, podpořit důvěru obyvatel Ruské federace v justici a příslušné orgány. Těším se budoucí spolupráci se spravodajem a myslím si, že se nám pak podaří dosáhnout vyvážené zprávy v podobě doporučení na radu komisi. Dobře, takže teď by bylo dobré, kdyby tyto příspěvky byly kratší, vždy dvě minuty. To je škoda, Paní Vajdere má slovo. Škoda, chtěla jsem hovořit déle. Ano, nejprve bych ráda vyjádřila vřele díky zpravodaji, protože pan Svoboda odvedl, myslím, skvělou práci, je to vynikající základ pro, eh, pro další naše práce. Musím vyjádřit, eh, musím mu vyjádřit pochopení, protože z toho, co jsem dnes tady slyšela, čekám nějakých pět tisíc pozměňovacích návrhů asi tak k vaší zprávě. E, jakožto navrhovatelka výboru pro mezinárodní obchod chci říct, že bych ráda v této zprávě e, viděla také, a patrně předložím pozměňovací návrhy, e, že potřebujeme právně závaznou dohodu o obchodě a investicích podepsanou s Ruskem. Já jsem byla zpravodajkou výboru INTA pro dřevo a suroviny a vidím, že přetrvává stále mnoho Také samozřejmě pokud o padělky, padělané výrobky, to je také velké téma, prostě velký problém. Stejně tak práva duševního vlastnictví. Toto jsou témata týkající se mezinárodního obchodu. Kromě toho jsou zde nedořešené otázky říkající se dodávek energie do Polska, České republiky, Slovenska a pobaltských zemí a také v těch dvou minutách musím opravdu hovořit tady rychle. A také musíme zohlednit eh, odlišné chápání a výklad dějin a já jsem navrhla také společnou stálou diskusní skupinu pro dějiny. Je to eh, důležité pro dnešek i pro budoucnost. Dovolte, abych se také pár slovy dotkla víz. Nejsem tak optimistická jako drahá eh, kolegyně Ojolandová ohledně vízového režimu. Já si myslím, že nejprve musíme vyhodnotit ten režim eh, usnadnění vízového styku, jak, jak fungoval do posud. Eh, musíme se, já v tom, mě v tom dokumentu chybí jak si eh, náš zájem. Nejprve musíme sledovat náš zájem, jaká je situace pro nás. Podívejme se také na ruské podnikatele, to je velmi zajímavá skupina. Nevím, zda bezvízový styk pro skupinu obyvatel, rusk, ruští podnikatele, zda by to bylo pozitivní pro Evropu. Nejprve se musíme Eh, obrátit na Evropskou komisi, aby, aby určila, co přinesl co přinesly první dva roky eh, režimu usnadnění vizového styku. Ohromilo mě eh, vyjádření kolegy Šolce, byli jsme spolu na výjezdu, respektive při, velmi výstižné mi přišlo vyjádření kolegy Šolce, byli jsme společně na cestě do Ruska, on to velmi dobře vystihl, nebudu již opakovat. Dále bezvízový styk je třeba nastavit pro celý region, nikoli pouze pro Rusko. Bylo by opravdu nedobrým postupem hovořit o e, Abcháze, se tady na, na, na Horním Karabachu, kde vlastně Rusko mělo režim e, usnaděných víc, zatímco Gruzie nikoli. Takže pokud je bezvízový styk, musíme také toto zohlednit. E, ta zpráva asi není až tak eh, pozitivní, jak eh, byste si, jak bychom si přáli, nebo jak, byste, jak byste dnes přál, ale musíme být objektivní, musíme přistupovat k Rusku stejně jako přistupujeme ke Gruzii, Azerbajdžánu, protože dochází ke zhoršování situace v oblasti lidských práv v Rusku, to je nasnadně a musíme doufat, že také demokratická hnutí budou nabývat na síle. Takže tolik ode mne v těch dvou minutách. Děkuji. Já bych rád poděkoval kolegovi za přípravu kvalitního eh, eh, do, eh, dokumentu, jakožto podklad pro diskusy, jak jste řekl, jsou zde ještě, je zde ještě stále možnost eh, strategického partnerství a podmínky nebyly naplněny. To si myslím, že je naše východisko, východisko tohoto usnesení. A jak již zaznělo, bohužel jsou zde stále ještě živé vzpomínky na studenou válku a vzájemné chování obou bloků. Já bych se rád vyjádřil k, k jedna velké B na první stránce, kde hovoříme, nebo na třetí stránce, kde hovoříme o tom, že um, hovoříme o vzájemné provázanosti eh, mezi EU a Ruskem eh, politické a hospodářské. Já mám určité výhrady k, tomu, k té politické provázanosti, protože naše eh, politické systémy jsou velmi odlišné. Politické, to je možné se vykládat odlišně, různě. Možná by bylo snažší kdybychom prostě tuto věc vůbec nezmiňovali, bychom vypustili tento text. A další věc, další můj podnět, možná bychom měli hovořit konkrétněji u modernizace, protože tady svým způsobem opakujeme 25 let starou perestrojku, což byl výraz naprosté hospodářské a společenské krize tady Sovětského svazu. Modernizace to je velmi všeobecný výraz. Pokud eh, s ním pracujeme, eh, pak bychom se měli snažit tam doplnit také nějaký konkrétní obsah, eh, jak přesně bychom my chápali modernizaci. Pokud je o prvky podmíněnosti v tomto návrhu, to vnímám jako pozitivní. Myslím si, že to představuje základ pro realistický a konstruktivní vztah. Například v bodě S a T eh, stoprocentní splnění pravidel VTO by bylo stanoveno jako jedna z podmínek. Dále závazná kapitola energetice, dále dialog v oblasti lidských práv, další dohoda by měla zahrnovat eh, doložku o ochraně lidských práv, všechny další příští dohody tady a také jasně stanovené parametry pro tuto oblast. A dále bych ještě rád připojil dvě, dva náměty. Jednak se to týká podmínek eh, působení eh, západních společností a investic v Rusku. Jde o transparentnost a reciprocitu protože toto přímo souvisí s korupcí a výsledkem je často to, že západní firmy se musí přizpůsobit ruská situace a zapojit se do korupčního chování do jisté míry. A další signál, který vysíláme, žádáme po Rusku, aby respektovalo právo eh, svých sousedů na nezávislé rozhodování. Minulý týden jsme projednávali Gruzii. Výrazné zapojení, zapojování eh, Ruska do rozvádějících procesů v sousedních zemí je něco, co pozorujeme. A možná jednou z největších slabin je neschopnost EU již prakticky čtyři roky přesvědčit Rusko, aby zcela plnilo dohodu mezi EU a Ruskem ze srpna 2008 o ukončení e, válečných činností v Gruzii. Monitorovací pracovníci EU stále, pozorovatel tedy EU stále nejsou, nemají povolen vstup na e, ta odštěpená území a svým způsobem jde o urážku EU, pokoření tedy EU, kde není vkládána důvěra v efektivnost naší zahraniční politiky. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a já gratuluji panu Svobodovi. Samozřejmě jeho země původu ve starých dnech před rozšířením o země střední a východní Evropy byla vzácným příkladem země, z níž Rusko stáhlo své vojenské jednotky. Já jsem jednou hovořil s ruským politikem před pár lety, když Berlusconi dosti bláhově hovořil prosazoval tedy dlouhodob, dlouhodobém horizontu členství Ruska v EU. To byl bohužel asi trošku eh, mimo, jako tak často. A tento ruský politik mi řekl, Rusko nevstupuje do cizích eh, svazů, zakládá své vlastní. Já si myslím, že to hovoří samo za sebe. Nyní vidíme, jak se snaží opět eh, poslepovat Ukrajinu, Bělorusko, Kazachstán do, do hospodářského celku já jsem vždy byl, musím říct, velkým obyvatelem ruské kultury, historie a ruského národa. A ano, Rusko je strategickým partnerem, stejně jako Čína by mohla být strategickým partnerem na základě společných a, eh, eh, bezpečnostních a, eh, společných zájmů, zájemných zájmů, ať už je kvartet v UN, Syrii, Irán, jaderné nešíření, pokud o Severní Koreu, nyní možná dokonce Srbsko, když tam máme prezidenta Nikoliče. A samozřejmě také Eh, Německo a Evropa vůbec potřebují ruský plyn a jsou za další části eh, světa, například Jižní Kavkaz eh, a Střední Azie, často konkurují, pokud je o zájmy pokud je o zájem tedy o, o tuto zónu. A já v zásadě mám takový náhled na věc, že Rusko má velmi dvojznačný přístup k demokracii a lidským právům. Paní Ojoland hovořila o Radě Evropy, šancí v Radě Evropy. Já si myslím, že tím vlastně se jak se eh, dostává na hranu důvěryhodnost Rady Evropy. A já eh, nechovám žádné iluze ohledně toho, že Rusko eh, vnímá svět stále jaksi, sovětským stylem z hlediska mocenské politiky s malým zaměřením na případné nějaké základní hodnoty, které by Rusko či, či nezdílilo se Západem, ale v zásadě Eh, je třeba s Ruskem eh, jednat, myslím, hospodářské eh, vztahy a jakékoliv doložky ohledně demokracie, lidských práv, transparentnosti, řádného soudního procesu a tak dále, budou vnímány jako pohá okrasa a já myslím, že takto Rusko přistupuje k jiným mezinárodním dohodám přijím, na jiných mezinárodních fórech. Rusko to vnímá, takže tyto věci je třeba rychle podepsat, pak na ně rychle zapomenout. Takže asi bychom neměli propadat iluzi, že Rusko bude dodržovat nějaké doložky o demokracii a lidských právech uzavřené s Evropskou unii. Ale v zásadě je to o tom, že Rusko potřebuje nás, my potřebujeme je v celé řadě eh, mezi, oblastí mezinárodního působení. Děkuji, pane předsedo. Po počátečním vystoupení pana Svobody Ehm, toto tedy, toto vystoupení bylo skutečně významné. Já mu děkuji za vystoupení i jeho návrh, ale dovolte mi také několik eh, poznámek, klíčových poznámek. Pokud věříme v pokrok a v naše poslání učinit svět lepším, pokud v toto stále věříme, pak nemůžeme prostě jen zdůraznit, jak to již zmiňoval pan Svoboda, strategické partnerství s tímto partnerem, který de facto z nutnosti, ale ne eh, z lásky nebo kvůli sděleným hodnotám. Jde o, o stát, který eh, přispívá ke zhoršení situace ve světě. Vy jste, eh, nebo bylo zde, byly zde zmiňovány vojenské zásahy, okupace více do území. Minimálně tady Rusko blokuje Eh, tímto způsobem snahy o zlepšení situace ve světě a více spolupráce. Takže eh, nemám mnoho bodů, ale několik ano, například to u odvodění bodu A, bodu odvodění A. To, tam se hovoří o strategickém partnerství. Já bych rád, kdybychom to for, formulovali jemněji. Přeje si We would like, eh, chtěli bychom eh, eh, mít v Rusku strategického partnera ve všech základních otázkách a usilujeme o to, ale neměli bychom tam uvádět něco, co není realistické. Opět poté v bodu N v závorkách podpora strategického partnerství. Promote strategic partnership. Já bych já bych raději napsal eh, podpořit velmi pozitivní partnerství. A pokud je o výčet oblastí, mírové řešení konfliktů, tady v této věci nefunguje žádné partnerství. Rusko, Rusko nemá zájem o mírové řešení konfliktů ve svém okolí, na Jižním Kavkaze a tak dále. Takže mezinárodní mír by měl být naším společným úkolem s Ruskem, ale eh, bohužel tomu tak není. Takže po čem eh, bychom měli volat v tomto dokumentu eh, o něco více, nebo vůbec to tam případně nezaznívá, je například provádění dohody EU-Rusko Vrátíme se do roku 2008 do předválečných pozic. Tato dohoda je stále na stole, není vůbec splněna. Stále platí a není prováděna. To by znamenalo konsistentní postoj Evropské unie, který je dnes eh, tak zvláštně spochybňován napadám levicí. Eh, pokud je o eh, území, která Rusko okupovalo nebo eh, na nich provedlo invazi. Eh, nemůžeme prostě o tom mlčet. Je to otázka vzájemné důvěry. A dále eh, férové praktiky v bankovnictví a investicích. Nevyužívat hospodářskou spolupráci jako politickou zbraň k obnovení Eh, dominantního postavení, hegemony a tak dále. Eh, myslím si, že eh, bude třeba vypracovat pozměňovací návrhy, jestli tak učiní mnoho z nás. Děkuji. za soliden osnu. Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat panu Svobodovi za solidní návrh a také za ducha tohoto textu. Před dvěma lety jsem byl optimistou, když jsme se sjednotili s našimi ruskými partnery ohledně toho, že zde se nejedná pouze o technickou moderni- modernizaci, ale jedná se o modernizace celé společnosti. A to mě naplnilo nadějí, že skutečně můžeme odstartovat jednání o strategickém partnerství, ale vidím, že již další dobu to nejde tímto směrem. A jsou tady velké rozdíly. Já jsem se krátce podíval na tento zákon ohledně mm, zahraničních agentů. Tento zákon byl přijat Dumou v prvním čtení. Tento zákon je něco úplně jiného než to, co si představujeme pod pojmem svobodné společnosti. A pokud tento text takto zůstane nezměněný tomto zákoně, tak bude polarizace ruské společnosti pokračovat. Tyto osoby se nebudou registrovat sami od sebe jako eh, zahraniční agenty, agenti. A pokud to neučiní, pak se budou aplikovat sankce. To je to, co jsem se dočetl v tomto zákoně. Já souhlasím s kolegyní Omen Reitenovou, když eh, řekla, že tento zákon bude tedy eh, povinný a že by to mělo vést k tomu, abychom udělali určitý soupis zásadních principů. Strategicky bychom se měli soustředit na body, které by mohly být základem vybudování tohoto strategického partnerství. Neměli bychom se soustředovat na věci, které nemohou být základem tohoto strategického partnerství. Jsem pro konstruktivní přístup a pro seriózní práci. Mikrofon. Děkuji, pane předsedo. Vystupuji jménem SVČ a chtěl bych vás informovat eh, ohledně této dohody. My usilujeme o dosažení ambiciozní nové dohody, dosáhli jsme pokroku v celé řadě oblastí, ale je tady jedna velice důležitá část, kde jsme pokroku zatím nedosáhli. A to jsou eh, té kapitola o obchodních investicích, kde eh, se věnujeme také energetice. My potřebujeme tuto eh, kapitolu eh, rozpracovat zásadním způsobem, abychom tím postihli naše významné vztahy s Ruskem v této oblasti. V diskuzi s ruskými partnery jsme zaznamenali, že první důležitý krok upředu eh, proběhl, když dnes Duma schválila přistoupení k VTO. Já si myslím, že ovšem je potřeba jít dále Rusko uvádí, že celá řada kompetencí byla převedena dnes na celní unii a že tedy nemohou jít dále než v rámci závazků, které eh, vyplývají eh, z z členství ve VTO. Musíme najít nějaké východisko pro tuto záležitost a my jsme tedy sdělili ruským partnerům také na summitu na vysoké úrovni, že náš mandát je dosáhnout dohody s Ruskem, ovšem nikoli s celní unii, takže eh, s tímto pokračujeme v jednání dále a doufáme, že se nám podaří dosáhnout schody na této dohodě. Také chci zdůraznit, eh, že jsou pro nás důležitá lidská práva a vůbec občanská společnost v bilaterálních vztazích. Měli jsme možnost o tomto diskutovat eh, dnes tady v Evropském parlamentu s parlamentní eh, skupinou z Ruské dumy a Ukazuje se, že prostor pro občanskou společnost se stále více omezuje také díky nedávno schválené legislativě a legislativě, která v Brzku schválená být může. Zejména jde o zákon o neziskových organizacích, o, kterých, o kterém jste už hovořili. Vysoká představitelka vyjádřila své znepokojení eh, v řadě prohlášení k zákonu o neziskových organizacích a hovořila se zástupci jak ruské vlády, tak Dumy ohledně problémů zásadních problémů, které vidíme eh, při provádění tohoto zákona. A já myslím, že to je ode mě vše. Děkuji. Já. Ale musím ještě dát slovo také panu Svobodovi ještě jednou. Já budu stručný, děkuji. Chtěl bych eh, vyjádřit jednoznačně moje stanovisko. Máme tedy stávající dohodu a pokud chceme uzavřít budoucí dohodu, tak pak tam musí být nějaká přidaná hodnota, jinak to nemá smysl. Já si nemyslím, že bychom za každou cenu museli mít novou dohodu, ale pokud, tak je tady musí být přidaná hodnota. Za druhé, já jsem jednoznačně prohlásil, že v tomto okamžiku tady nejsou podmínky pro strategické partnerství. Možná jsem to mohl důrazněji sformulovat, jak to říkal pan kolega Landsbergis. My chceme strategické partnerství, ale zatím existuje celá řada podmínek, které nebyly naplněny. A to bychom měli důrazně uvést. A teď velmi krátce. Asociační dohoda a tento pojem, to je opravdu chyba, Hovořila o tom paní Umen Rojtenová a to je správné, co uvedla, to změníme. To byla tisková chyba. Případ Magnického, to jsem tam explicitně začlenil. Má to určitou výhodu. Kolega, který o tom hovořil, už tady není. Za třetí, eh, celní unie i v mé zprávě bylo řečeno, že diskutujeme s Ruskem a ne s celní unii. A to, co říká SVČ, je jasné. A co se týče kolegy Šolce, tady to můžeme samozřejmě tuto formulaci prodloužit. Vízová problematika, tady naše stanovisko je jasné, zároveň také musíme jednat s Gruzií a s Běloruskem jasné, že eh, nemůžeme pouze vnímat tuto problematiku s Ruskem. Co se týče politické propojenosti, bod B, tady souhlasím s tím, že bychom to měli jasněji vyjádřit. Máme ekonomickou spolupráci a měla by tady být i odpovídající politická spolupráce. V tomto okamžiku to zřejmě není na programu. Dále modernizace není pouze ekonomická záležitost, ale je to také záležitost politických reform. Tady jsem vstřícný eh, novým jiným formulacím a návrhům. A co se týče eh, práva eh, partnera, souseda, aby se hrával svoji vlastní roli, to je samozřejmost. My chceme spolupráci s Ruskem a se sousedy a samozřejmě, že sousedé musí také rozhodovat o tom, v jaké formě ta spolupráce bude fungovat. Děkuji za ty jednotlivé změny, e, návrhy. Budeme ještě diskutovat se stínovými zpravodaji. Otázka lidských práv, to je v podstatě signál vyslaný na adresu vyjednávačů e, nevládní organizace, lidská práva, to vše hm, hraje možná větší roli, než e, se tomu přisuzuje význam během vyjednávání. Pro nás je to důležité. Pokud v těchto oblastech nedojde k pokroku, a to nemluvím ani o investicích, pak e, tento, tato dohoda, pokud nedojde k pokroku v těchto oblastech, není akceptovatelná pro parlament. Nejde o to, abychom udělali soupis nějakých přání, kde je všechno možné. A, ale jde o určitou prostě linii, ať už je černá nebo černá, tak, aby ti vyjednávači věděli, jaké jsou tady podmínky, které musí být naplněny, abychom vůbec dospěli k nějaké dohodě. Od začátku bychom měli říci na základě této zprávy, vážení partneři, pokud budete vyjednávat, tak vyjednávejte tak, aby ty podstatné body byly dodrženy. Jinak nedostanete souhlas Evropského parlamentu. To je ten signál a to je ten mechanismus, který chceme nasadit. Nejedná se pouze o doporučení nebo o stanovisko, ale je to jasné definování podmínek, které jsou nezbytné pro to, abychom vůbec dospěli k určité dohodě. Znovu opakuji, bylo by to dobré, kdybychom dosáhli takové dohody, ale musí být úplně jasné, že každá nová dohoda je lepší než žádná dohoda. To v žádném případě, to jsem chtěl vyjádřit a samozřejmě čekám na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Mikrofon. Mikrofon, prosím. Takže do 5. září musíte předat pozměňovací návrhy, do té doby to můžete patřičně promyslet. Hlasovat budeme 11. října. Takže s tím souhlasíte, dostáváme se k bodu 22, srdečné díky, pane Svobodo. A teď budeme řešit problém Magnického. Úvod učiní paní Ojulandová. Hi. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že teď už jsme se všichni rozehřáli tímto předchozím ruským bodem, takže já budu pokračovat. A máme před sebou usnesení, o kterém bychom dnes měli diskutovat. Myslím, že bychom tento materiál měli chápat ehm, v širším slova smyslu. Měli bychom to vnímat ehm, tedy šířeji jako problém eh, pro celou Evropskou unii a podle mého názoru je tady jeden velice důležitý signál pro ruské partnery a to, že si nepřejeme na evropském území, aby docházelo k praní špinavých peněz, ke korupci, k tomu, že jsou špinavé peníze eh, v zápětí investovány do dalšího majetku, do realit, že dochází k tomu, že lidé porušují lidská práva, páchají vraždy a nepřejeme se, aby takovýto lidé vstupovali na evropské území. Jenom bych velice stručně připomněla, že v roce 2010, kdy Evropský parlament hlasoval pro eh, zprávu o lidských právech, už tehdy eh, jsme měli ten eh, seznam 60 lidí, kteří byli vyni na úmrtí Magnického. Byla to věc dobře zdokumentována. My jsme tedy navrhli radě při hlasování, aby zahájila diskuze a začala provádět vízová omezení a sankce proti těmto konkrétním 60 lidem. Bohužel k tomu nedošlo v té době, už v mezidobí. Jsme byli svědky dalších korupčních případů, Viděli jsme, že korupce roste, že roste porušování lidských práv a celá tato problematika a konkrétně případ Sergeje Magnického a jeho rodiny, pronásledování jeho matky, vdovy, to vše do dnešního dne pokračuje a já se tudíž domnívám, že je na čase, abychom tuto záležitost znovu připomněli a znovu navrhli radě, aby zahájila diskuze o vizových sankcích eh, proti lidem, kteří jsou vyni na smrti Magnického. A kteří eh, požívají poměrně vysokého postavení v Rusku, tak tito lidé by měli být sankcionováni ze strany Evropské unie. Tento návrh je určen radě, jak už jsem říkala, a hovoří o tom, že porušování lidských práv v Rusku je velice širokým problémem a že bychom eh, tedy na základě dobře zdokumentovaných případů eh, měli zavést podobná omezující opatření také proti těm lidem eh, v Rusku, kteří porušují lidská práva. A pak je tady ještě jeden aspekt, na který nesmíme zapomínat, a to, že americký kongres hlasoval o zákoně o případu eh, Magnitsky ve výboru pro zahraniční záležitosti a tento materiál by se měl dostat na plenární zasedání. Pokud k tomu skutečně dojde, tak eh, co se týče zmražení eh, majetku v amerických bankách, eh, myslím si, že tím, že ani evropské banky se nebudou moci vyhnout podobným sankcím a zmražení majetku. Před dvěma týdny jsem byla na zasedání na, ve Washingtonu Setkala jsem se s kolegy v Senátu, se zástupce demokratů i konzervativců a musím říci, že jsme vedli rozsáhlé diskuze o partnerství s Ruskou federací, o hodnotách, o společných problémech transatlantického partnerství. kdy naším zájmem je zlepšit vztahy s Ruskou federací. Já se tedy těším na diskuzi s vámi o tomto materiálu a projednávat konečně budeme tuto zprávu eh, v září na dalším zasedání našeho výboru. Děkuji. Děkuji, děkuji, jenom stručně pan Protasevič, který je stínovým zpravodajem, mě požádal, abych eh, tady předal jeho stanovisko, že podporuje tento návrh doporučení v tom duchu, jak eh, už eh, byl tento návrh zpracován. My souhlasíme obecně s návrhy, které jsou zakomponovány do tohoto stanoviska. Možná by bylo ovšem zajímavé zvážit některá doplnění, konkrétně pokud jde o první odstavec, tak eh, zde by bylo dobré eh, doplnit eh, to, že si přejeme, aby všichni viníci eh, stanuli před eh, spravedlností a měli bychom tedy požádat ruské úřady, aby reformovali eh, svůj soudní systém, aby toto umožňoval. A máme určité výhrady poslední větě druhého odstavce, kde se říká anglicky, že se zavádí podobná omezující opatření proti vynikům, pachatelům. Myslíme si, že to je příliš obecné a že by bylo dobré to trochu konkretizovat. Pak je tady další záležitost, která je velice mm, zajímavá zejména v souvislosti s tou předchozí diskuzí o Rusku, je nastavení určitých, určitých podmínek v oblasti dodržování lidských práv a základních Mm, svobod. Já mám dojem, že tady je zcela jasná vazba a bylo by dobré, aby to, co se objevilo ve zprávě pana Svobody, se promítlo i do tohoto konkrétního doporučení. A na závěr v rámci logiky tohoto doporučení pro radu by bylo dobré také požádat eh, o Eh, zařazení druhého odstavce na místo prvního eh, odstavce. Pan, jménem pana Portaševiče eh, chceme podpořit tento návrh stanoviska, který, se kterým jakožto frakce souhlasíme. Děkuji. Pan Schulz. Ja, vielen Dank an Christine. Děkuji Kristýně Ojlandové za mm, tento požadavek na adresu rady, aby se řešil tento problém. Ještě existují dvě rezoluce Evropského parlamentu, které mm, chtějí vyjádřit zákaz eh, cesty těchto osob, ale zatím se nic v tomto smyslu nestalo. Existují také některé parlamenty členských států, které se připojily k těmto rezolucím. Nejsou to pouze, není to pouze americký parlament, ale také některé parlamenty evropských zemí. Magnický bohužel není jediným případem. Je to extrémní příklad toho, jak jsou ohroženy osoby, které bojují proti korupci musíme se zamyslet nad eh, metodou, která je tady používána v této země z hlediska například eh, domovní prohlídky pana Alexandra Lebeděva, který bojoval proti korupci, anebo je to případ novináře Sokolova, který je zástupcem šéf redaktora Novaja Gazeta. Musíte si představit, on byl v lese unesen a potom proti němu vystoupil eh, generální státní návladní a hrozil mu eh, exekucí a diskriminačními zprávami na jeho osobu. To je mm, něco, co se vyostřilo v tomto tragickém případě Magnického. Ten zemřel eh, v ve vězení a proto Evropská unie by měla přijmout eh, příslušná opatření. My jsme dlouho vyčkávali, dlouho jsme dávali Rusku možnost vyšetřit eh, tyto případy. Mm, tak Rada pro lidská práva dokázala, že tady je toto propojení a že úředníci v případě Magnického byli vini, Rusko nic neudělalo proti nim, naopak dokonce obžalovali eh, posmrtně Magnického, to je neuvěřitelné. Eh, měli bychom tady skutečně udělat už konečně tlustou čáru za touto kapitolou. Mikrofon nebyl zapnut. Pan Víland, děkuji. Pan Kelam, eh, děkuji, abych mnohokrát poděkoval zpravodaj za tuto, inicia- zpravodaj za tuto iniciativu, která je aktuální. Já myslím, že je na čase něco vykonat a jak již zaznělo, v minulosti, v minulých dvou letech, eh, počet eh, porušení lidských práv výrazně vzrostl, stejně tak korupce. Musíme tedy začít eh, s případem Magnitsky, který je dobře zdokumentován, dobře doložen, ale je i celá řada dalších případů. A eh, dovolíte-li, řekl bych, že toto je ten nejmenší, nejdrobnější politický krok, který bychom eh, mohli provést a který má potenciální přidanou hodnotu, pozitivní přidanou hodnotu, pokud je o jednání ruských úřadů a reformu soudnictví a zvýšení transparentnosti. Je to tedy, jsou to tedy zdravé eh, podmínky, zdravá podmíněnost, kterou potřebujeme v našich stazích a já rozhodně doufám, že se budeme moci připojit k americkému kongresu. Pokud by se to povedlo, tak bychom eh, mohli mít mnohem větší pozitivní vliv na chování ruské vlády, rus, eh, ruských um, úřadů. Thank you, eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já chci eh, velmi poděkovat paní Ojolan za tuto iniciativu. Já jsem byl původně skeptický, že by to bylo nutné či efektivní, jak to postupovat, ale musím říct, že mne kolegyně přesvědčila a tím způsobem jsme zde na neproskoumaném území, toto ještě nikdy nebylo vyzkoušeno. Evropský parlament Eh, striktně za to vlastně nemá ani eh, ze zákona eh, pravomoc stanovovat požadavky na udělování víz pro občany třetích zemí, jednotlivce třetích zemí, ale myslím si, že toto by mělo obrovskou symbolickou hodnotu a otestovali bychom se na tomto případě, do jaké míry jsme schopni vyslat signál vůči Rusku a možná i dalším zemím do budoucna, že to myslíme vážně, pokud je o naši absolutní podporu základním eh, politickým, občanským a lidským právům. Zejména u země, jako je Rusko, eh, jak už jsem řekla, já trošičku pochybuji o tom, za, má být eh, členskou zemí Rady Evropy a OBSE. Člověk by čekal, že Rada Evropy a OBSE sami budou mít určité mechanismy pro zaručení spravedlivého soudnictví a, a tak dále a právního státu, ale zjevně tomu tak není. Já musím říci, že například jeden z mých eh, voličů, který často příští sem do tohoto parlamentu, eh, upozorňuje v mezinárodním měřítku eh, poslance v Americe, v Evropě na nespravedlnost spojenou s případem Magnický. A to, byl to, myslím, původně jeho nápad, že bychom se o toto mohli pokusit. Nejprve v americkém kongresu nyní běží podobná, podobný postup i v dolní sněmovně v Británii, kde podobné usnesení nezávazné povahy bylo přijato a britská vláda, i když eh, sdělila, že tím nebude přímo vázána, tak vím, že neoficiálně eh, určitě bude vést patrnosti jména lidí na tomto seznamu a podle toho také jednat. A samozřejmě se eh, samozřejmě se trochu obává a soudních sporů, které by mohly to eh, postižení ruští občané vést. Ale myslím si, že celkově tady to usnesení eh, má smysl. Doufám, že získá širokou podporu napříč eh, politickým spektrem a v plénu. Protože pokud to nebude mít širokou podporu, pak to ztratí ten svůj politický směr a vliv. Doufujeme tedy, že to získá podporu v našem sněmu a že projednou tedy Kreml místo toho, aby řekl, že mu to je jedno a bude to ignorovat, bude muset začít trošku eh, spozornět. Za předchozího prezidenta eh, byl určitý pokus eh, provést revize případu Magnitsky a byl příslip, že nyní se přistoupí k revize případu, ale zatím nebyla zjednána spravedlnost pro Magnického a jeho rodinu a já doufám, že toto usnesení dosáhne právě toto cíle. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jménem ESVČ bych rád uvedl, že e, i my jsme zklamáni nedostatečným pokro- nedostatkem pokroku v, pro- e, v prošetřování případu Magnicky. A e, i nadále toto klade na pořád jednání s Ruskem na všech forech, a to i na těch vrcholných. Zaznamenali jsme, že pan předseda Van Rompuy Eh, také eh, napsal Rusku dopis eh, v této věci, kde jasně uvedl, že tento případ se stal symbolem stavu právního státu a justice v Ruské federaci a apeloval na ruského prezidenta, aby bylo dokončeno vyšetřování. Také se tam řešila otázka tedy vyšetření, zpětného vyšetření těla magnického a prostě došetření případu. E, my budeme i nadále apelovat na Rusko, aby to vyšetření bylo dokončeno a aby byli postaveni e, před soud viníci. Další příležitostí e, bude konzultace o lidských právech, která proběhne za dva týdny zde v Bruselu. Pokud je o otázku sankcí, dovolte, abych jen uvedl, že samozřejmě jde otázku tedy zahraničních vztahů o Rusko jde. A je to také otázka pokynů, které my jsme přijali pro podobné případy. Děkuji. Takže teď tady máme termíny, pozměňovací návrhy do 29. srpna do a 20. září budeme hlasovat. Srdečné díky. Máme poslední zasedání před letní přestávkou. Máme ještě tři body. Já jsem se domluvil se zpravodají a navrhuji, abychom každé zprávě věnovali 15 minut diskuse. Bude se jednat o dohodu ohledně Kolumbie a Peru. To znamená, abychom to spojili také s otázkou Centrální Ameriky. Jde o to, abychom měli ještě čas hovořit také s budoucím velvyslancem EU e, v Alžíru. Doufám, že s tím souhlasíte. Pan Salafranka má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych byl rád, abychom se věnovali s se vším významem tomuto důležitému tématu a předkládám vám dvě záležitosti ve společné rozpravě, protože se týkají eh, téže záležitosti. Ačkoliv jedna z těch věcí eh, je přímo eh, v kompetenci tohoto výboru, a druhá záležitost je v hlavní odpovědnosti výboru pro mezinárodní záležitosti a my jsme potom požádani pouze o stanovisko. Je důležité vidět obě tyto záležitosti eh, v historických souvislostech, eh, kdy jsme, eh, myslím, už překonali ten politický dialog mezi EU a Latinskou Amerikou a nastavili si fungování vzájemných vrcholných eh, setkání. Takže eh, doposud už existují mezi našimi regiony eh, určité smluvní vztahy, které se v první generaci soustředily především na rozvoj, dále na technologickou spolupráci a ve třetí generaci se smlouvy věnovaly demokratickým záležitostem, což je důležitý prvek eh, který, v smlouvách, které EU má s třetími zeměmi. A teď se jedná o čtvrtou generaci, kde klademe také eh, důraz na reciprocitu. Zde bych chtěl, pane předsedo, zdůraznit, že tyto eh, smlouvy se kladou za cíl nastavit Eh, ukončení eh, unilaterálních eh, pobídek, které jsme zaměřovali především na boj s narkobiznesem a snažíme se teď nabídnout preferenční přístup pro výrobky z těchto zemí do Evropské unie a naopak a vytváříme vícestranný režim oproti bývalému jednostranému režimu, který je překonán. Kromě toho, Kromě těchto dohod eh, nám jde také o to, aby vztahy se Střední Amerikou, Peru a Kolumbií byly vztahy, které se budou orientovat na reciproční vztahy. Jako, jak asi víte, vážení kolegové, tak jednání, pokud je uzavření těchto dohod, se dostalo do konce a na summitu v Madridu, který se který proběhl v roce 2010, byly smlouvy parafovány. Od té doby uplynuly dva roky, aniž by parlament zareagoval. Takže si myslím, pane předsedo, že se nad tímto musíme zamyslet v Evropském parlamentu, zamyslet se nad neúčinností našich postupů eh, v parlamentu a vůbec eh, v Evropské unii. Takže, pane předsedo, já bych byl rád, abychom se mohli vyjádřit. Eh, já tak samozřejmě se mohu vyjádřit v tomto stanovisku že když jde o e, konkrétní e, postup, tak my samozřejmě nezmůžeme všechno v Evropském parlamentu. Je tady také e, systém komise a rady, kdy se žádá ratifikace 27 států. Ovšem já myslím, že by měla proběhnout eh, diskuze se všemi frakcemi ohledně této dohody. Jakožto zpravodaj pro mm, tento návrh stanoviska, který eh, zašleme výboru INTA, já se domnívám, že můj přístup podpoříte, je to přístup eh, pozitivní, měli bychom vyjádřit souhlas s touto dohodou. Vzniknou tak eh, celní výhody pro obě dvě strany a tyto, vý, a tyto dohody budou výhodné pro naše partnery v Latinské Americe, ale zároveň také pro nás eh, v Evropské unii. Já tedy eh, doufám, že mi vyjádříte podporu a že budeme společně moci zpracovat stanovisko pro tento parlament. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla vyjádřit jméno socialistů, stín, našeho stínového zpravodaje, který tady dnes nemůže být, eh, protože došlo ke změně jeho osobního eh, programu. Takže nejprve několik procesních záležitostí. Já myslím, že tady došlo k určitému zmatku, pokud je o projednávání této zprávy v parlamentu, protože se zdá, že tento výbor měl zpracovat návrh usnesení a nikoli v eh, průběžnou zprávu, jak to schválila konference předsedů, protože průběžná zpráva by měla mít za cíl eh, stanovit podmínky či doporučení pro provádění mezinárodní smlouvy. A za druhé eh, došlo k určitému střetu mezi eh, zájmy výboru AFET a INTA, pokud jde o tuto věc, eh, tuto záležitost týkající se Střední Ameriky. My se myslíme, že projednávání usnesení by mělo být usnesení výboru mm, AFET, protože se jedná o mm, naši, naši problematiku. Ovšem zároveň jsou tam i aspekty eh, mezinárodního obchodu. Takže pokud jde o podstatu celé věci, tak eh, pan Obiols eh, by chtěl poděkovat panu Spravedoji za tento návrh usnesení, což je dobré východisko pro dosažení cílů, které se klade Evropská unie ve vztazích k Latinské Americe. Jedná se o biregionální dohodu, kterou budeme pod podepisovat eh, se Střední Amerikou a na rozdíl od eh, smlouvy o volném obchodu je tam také kapitola o politickém dialogu, kde jsou různé priority, včetně lidských práv a demokracie eh, a Pane předsedo, já se omlouvám, ale můžete být stejně tak flexibilní ke mně, jako jste byl k jiným poslancům v předchozích diskuzích. Pan předseda, ano, já se samozřejmě vynasnažím, ale říkal jsem, že jsme se dohodli, že každý se teď omezíme na jednu minutu. Tak ještě 50 vteřin říká paní Muniz. Takže vzhledem tomu, že eh, cílem této dohody je sociální soudržnost, regionální integrace, tak je důležité, aby Evropský parlament eh, schválil tuto zprávu. Jménem pana Obilse chci navrhnout některé pozměňovací návrhy, pokud jde o lidská práva a demokracii a uznání asymetrie mezi oběma regiony, což je velice důležité důležité pro socialistickou frakci a také se chceme zmínit o účasti občanské společnosti. Je třeba také posoudit eh, lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Mikro... Pokud je o eh, procedurální stránku, já si myslím, že bychom měli dodržet nebo ponechat ty termíny tak, jak jsou stanoveny. Nemělo by dojít ke skluzu. Musím říct, že jsem eh, vedl eh, delegaci ALDE do Kolumbie před pár týdny. Byl tam i kolegové. Měli jsme příležitost eh, jednat se všemi a mé závěry jsou stejné jako v návrhu stanoviska Václava Franky, že totiž tady dochází k posunu oproti i za uplynulých pár týdnů. Takže pokud jde o lidská právní udržování, dochází k lepší situace. Boj proti zločinnosti, boj proti drogám, ano, a vše v rámci zákona. Pokud se podíváme na eh, MOP, ta také hodnotí pozitivně vývoj v, Kolum- vývoj v Kolumbii, trvalý udržitelný vývoj. Skutečně máme známky eh, takové vývoje, takže já si myslím, že bychom se měli přidržet stanoviska pana eh, Franky, říct si Intě, ať to dá, ať to dá do pléna, ať to předá do pléna a tam bychom to měli schválit, to by bylo moudré. Děkuji. Děkuji, já budu mluvit španělsky. Pokud jde o to, co říkal náš zpravodaj a další frakce, moje frakce nezdílí pozitivní analýzu ostatních politických skupin, protože nám se zdá, že e, tady klademe prioritu otázce mezinárodního obchodu a přitom nehledíme na zhoršování situace v Peru nebo e, v Kolumbii nebo v jiných zemích Střední Ameriky. Nezdá se, nám, nezdá se nám tedy vhodné, abychom postupovali e, dále s touto dohodou a zmínila bych dva případy, které e, zmiňoval už Evropský parlament, což je e, případ kolumbijské spravodajské služby DAS. Kolumbie nějak nereagovala na naše usnesení a myslím si, že Evropský parlament by měl v takovém případě vyjádřit souhlas s touto dohodou. Pak je tady další věc týkající se Střední Ameriky. Já se omlouvám, za jednu minutu eh, se můžu zmínit jenom o několika málo věcech. Eh, pokud jde o dohodu se Střední Amerikou, tak zde navrhujeme také liberalizaci finančních služeb a víme, že Panama je místem, kde dochází k obrovským daňovým unikům a já eh, nechápu, proč bychom měli otevírat dveře v Evropském parlamentu za této finanční krize těmto metodám. To jsou tedy dvě, dva aspekty kvůli nimž moje frakce nebude navrhovat souhlas s těmito dohodami. Nicméně byla bych ráda, kdybychom měli na podzim více času, abychom mohli diskutovat o dalších prvcích stanoviska pana Salafranka. Děkuji. Pan Tenok. Děkuji, pane předsedo. Eh, moje eh, skupina se naprosto eh, připojuje k názorům Ignácia Salafranka a PP. Podporujeme jak usnesení, obě usnesení Eh, soudy eh, litujeme skluzu eh, v multilaterálních stazích. Navštívil jsem Panamu před pár týdny a před pár měsíci a ohromilo mě, že tam nemáme v Panama City vůbec delegace EU, což je nyní vlastně klíčové město ve Střední Americe z hlediska ekonomického a politického. Proto bych apeloval na SVČ, aby tam co nejdříve otevřela delegace, pokud to bude nutné, aby uzavřela delegace v některé z chudších zemí regionu, Eh, které nemají tak tou funkci jako Panama. Pokud je o Peru a Kolumbii, to rozhodně podporujeme. Eh, Znamená, eh, na levé straně spektra zde parlamentu jsou lidé, kteří jsou proti dohodě s Kolumbií. Já si myslím, že Někdy tyto argumenty jsou zastaralé, někdy jde vlastně o špatně zastírané formy protekcionismu a Kolumbie skutečně učinila obrovský pokrok v oblasti demokracie, lidských práv a právního státu. To bychom měli přiznat a uznat. dobře regulovaný svobodný obchod, eh, dobře sledovaný, eh, regulovaný, eh, to by měla EU mezinárodně prosazovat. Podobného jsme dosáhli z Chile již dříve s Mexikem a já tedy vítám doporučení pana Sala Frankeny a doufám, že to může vstoupit v platnost co nejdříve. Děkuji. Takže ESVČ e dáváme radu, aby velmi rychle postupovali v Panamě, protože od britského konzervativce takovou tu žádost už nikdy neuslyšíte. A nyní dávám slovo panu Majerovi. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Salafrankovi za jeho zprávu. Já, eh, jak asi víte, tak eh, nebo znáte názor eh, naší frakce na liberalizaci obchodu Kolumbie a Peru. My jsme proti těmto dvěma smlouvám a to zcela zásadně. V případě Kolumbie jednoznačně a také částečně v případě Peru kvůli lidským právům, ale zásadně v případě Kolumbie volný eh, obchod tady nebere v potaz eh, asymetrie obou dvou eh, regionů. Nejedná se o spravedlivý, vyrovnaný obchod, zejména nyní v této krizové situaci. Pokud jde o dohodu o přidružení, tak už jsem dříve zpracovával v parlamentu zprávu k této problematice, jak asi ví pan Salafranka. Franka. A moje návrhy tehdy nebyly úplně plně vzaty eh, v potaz. Hovořil jsem o zranitelném vývoji ve eh, střední Americe, o hrozbách pro demokracii a eh, mluvil jsem o účasti občanské společnosti, kde jsou potřeba mechanismy, které nám zajistí prosazování lidských práv, ochranu životního prostředí a žádal jsem, abychom měli každý rok v parlamentu zprávu o naplňování lidských eh, práv, eh, což nakonec nebylo vzato v potaz. V každém případě, kdybych měl možnost, eh, já, já už budu končit, pane předsedo, tak bych předložil pozměňovací návrhy, které budou podporovat stanovisko naší frakce. Děkuji. Bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo. Já chci jenom říci, že není moc logické, že tady eh, obvinujeme Kolumbii, že nepostupuje v oblasti lidských práv, když jsou tady jiné země eh, Latinské Ameriky, kde ta situace je ještě eh, horší. Já nechci nikoho jmenovat, ale myslím, že všichni víme, koho mám na mysli. A já bych ještě chtěl říci, že je důležité, abychom v této oblasti pokročili. Spojené státy a Abamova vláda je dostatečně je jaksi dosti protekcionistická a přitom uzavřela s Kolumbií smlouvu o volném obchodu. Také podporuji to, co říkal pan Tanok. Myslím si, že je nutné, aby země, eh, jako je eh, Panama, měla eh, mnohem silnější zahraničně politické vztahy s EU. Děkuji mnohokrát. Pan Salafranka ještě. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem kolegům eh, za jejich názory vyjádřené k těmto mm, dvěma zprávám, které vám předkládám. Pokud jde o podstatu celé věci, tak pane předsedo, já si myslím, eh, jak už tady zaznělo, dost to šlo k zásadním pokrokům, pokud jde o dodržování lidských práv a já mám dojem, že bychom neměli mm, poučovat, musíme eh, hledět eh, i na vlastní eh, situaci a nechat to na legitimních zástupcích obou regionů, aby se vyjádřili. My jsme tady vedli diskuze v výboru pro zahraniční věci, takže myslím, že tady zazněly nejrůznější názory a diskutovali jsme o různých aspektech. A myslím, že všeobecně tady je podpora pro pro odsouhlasení těchto dohod. Já chápu, že jsou tady určité obtíže pro některé politické skupiny, ale na druhé straně jsou tu výhody Mm, stejně jako nevýhody, pokud jde o smlouvy o volném obchodu. My už máme z předchozích dohod eh, s Chile a Mexikem určité zkušenosti a ty smlouvy ukazují, že následně dochází k pozitivnímu eh, vývoji eh, v daných regionech, pokud dojde k uzavření podobných smluv. Takže, pane předsedo, můj náhled je tedy takový. Já děkuji panu Mejerovi za to, že se takto konstruktivně zdržel při hlasování. Chápu vaše znepokojení, pokud jde o dodržování lidských práv, ale doložka eh, o lidských právech je reciproční, bilaterální a je obsažena ve všech smlouvách, které uzavíráme s třetími zeměmi. A na druhé eh, straně eh, Pomocí této doložky můžeme vytvořit pozitivní dialog o lidských právech. Takže, pane předsedo, já bych byl rád, kdyby jsme nadále diskutovali o tomto eh, tématu. 27. by měl být dispozici překlad eh, do všech jazyků. Máte možnost předložit pozměňovací návrhy. Samozřejmě jsme omezeni eh, časem protože musíme text, který schválíme, zaslat dalšímu výboru. Takže bychom měli do 29. Eh, předložit pozměňovací návrhy a, jak řekla paní Munis, se musíme spolupracovat s dalšími výbory, co je ovšem nejdůležitější, abychom dokázali eh, v těch dokumentech zohlednit eh, problémy, které mají někteří poslanci. Děkuji. You have seen Děkuji. Znáte časový rozvrh pro předložení pozměňovacích návrhů a pro hlasování v našem výboru. Tím tedy končím eh, tyto body programu a nyní nás čeká, tedy nekončím schůze, končím tyto body. Nyní eh, nás čeká výměna názoru s naším novým velvyslancem v Alžírsku, panem Skolilem. Prosím, máte slovo. Děkuji.